Good morning, dear colleagues. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Všechny vás zdravím. Omlouvám se za několika minutové spoždění. Rád bych zahájil zasedání výboru ITRE. Bod číslo jedna přijetí pořadu jednání. Pokud nebude mít nikdo žádné výhrady, tak můžeme pořad jednání přijmout bez změn. Nikdo se nehlásí, dobře. Oznámení předsedy. Budu velmi stručný. Společné zasedání s výborem pro kulturu se bude konat 13. července mezi 17. hodinou a 18. 18 hodinami 30 minutami a budeme se zabývat návrhem zprávy která se jmenuje jako e, soudržná politika EU pro kulturní a kreativní odvětví průmyslu. Zvu vás tedy na tuto společnou schůzi, která se bude konat 13. července. Bod číslo 3. Schválení zápisu. Ve svých složkách máte zápisy se 16. 17. března a 7. dubna. Pokud nemá nikdo žádné námitky, tak e, tento zápis nebo tyto zápisy budeme Eh, považovat za schválené. Takže tomu tak je a já vám děkuji. A nyní tedy <clears throat> zahajuji veřejné slyšení o balíčku o plynu. Jak posílit energetickou bezpečnost EU? To je téma, které je pro nás, pro všechny, velmi důležité. Dovolte mi, abych přivítal řečníky. Rád bych poděkoval všem zúčastněným jak z té první sekce, tak z druhé sekce, protože budeme mít dva panely. Dovolte mi, abych vám poděkovali jménem výboru ITRE. Děkuji vám za to, že jste tedy přijali pozvání a účastníte se našeho dnešního slyšení. Je to velmi důležitá akce, která souvisí s dvěma legislativními návrhy. Balíček o plynu je jako takový velmi důležitý. Souvisí to s konsolidací vnitřního trhu s energií a kromě toho se snažíme posílit evropskou energetickou bezpečnost. To znamená vnitřní tak s energií na straně jedné a na straně druhé, energetická bezpečnost, která s tím velmi těsně souvisí. Máme tu čtyři návrhy. Dva legislativní návrhy, to znamená nařízení o bezpečnosti dodávek energie. S panem zpravodajem je v této souvislosti pan Buzek. Kromě toho rozhodnutí o mezivládních rozhodnutích Spravodajem je pan Krasnodebsky a kromě toho jsou tu dva, dvě sdělení LNG a, a ukládání plynu Björk a ochlazování a topení, pan Gierek. Pro náš výbor se jedná o velmi zajímavé období. Toto období je zajímavé především z hlediska plynu, z hlediska trhu plynu, protože právě plyn je velmi atraktivním zdrojem energie a to souvisí i s nedávnými objevy nových zdrojů plynu eh, ve východním středomoří. Bude to mít velký efekt na ceny energie v EU a zároveň by to mohlo přispět k posílení agendy COP21. Jak již bylo řečeno, na slyšení máme k dispozici dvě hodiny. Budou, budeme mít dvě sekce, každá z nich bude zakončena diskuzí a Nejprve se podíváme na tu první sekci, která byla nazvána, jak je možno maximalizovat evropskou přidanou hodnotu v oblasti energetické bezpečnosti. Prosím všechny řečníky, aby se při svých prezentacích drželi časového limitu 8 minut. Já vím, že všichni jste profesionálové, to znamená, že nebude jednoduché se do těch osmi hodin vejít. Podobné je to i s našimi poslanci. Nicméně poslanci budou mít pouze dvě minuty, nebudou mít ani osm minut během té následné diskuze. Můžeme začít hned. Máme tu nejprve tři řečníky během prvního panelu, pan Janeš Kopač, což je ředitel Eh, sekretariátu pro energetickou bezpečnost ve Vídni. Byl to poslanec slovenského parlamentu, předsedal tam výboru pro rozpočet a zároveň byl ministrem financí ve slovinské vládě, ministrem eh, životního prostředí, územního plánování a mm, ministrem pro energetiku. To znamená, že jeho portfolio je skutečně, nebo bylo skutečně široké. V minulosti pan Kopač také působil jako generální ředitel eh, na ředitelství pro energetiku na slovenské, slovinské ministerstvu hospodářství. Pan, mm, takže Janoši Kovači, máte slovo během prvního, první sekce. Děkuji, pane profesore Busku, děkuji vám za pozvání, za to, že jste mi tady poskytli příležitost zde hovořit. Je to pro mě čest, protože je to poprvé, co hovořím v Evropském parlamentu a rád bych vás přesvědčil o tom, že návrhy komise jsou někdy velmi dobré. Energetické společenství je integrální součástí energetické unie, která se eh, tedy eh, skládá z energetické nebo z Evropské unie a ze smluvních stran. Všechny subjekty na sobě velmi těsně závisí a já doufám, že ten balíček opravdu tedy tady bude přijmout, přijat a že tedy přispěje k pozitivnímu vývoji. Vidíte, že v Evropské unii je tady diverzifikovaná dodávka energie. Tady vidíte, odkud ta energie pochází. Dodávka je vyšší než spotřeba, to znamená, že pokud hovoříme o průměrech, o statistických údajech, tak se běžně říká, že se jedná o, o e, směs těch faktorů, nicméně e, často e, ta skutečnost se skrývá za statistickými údaji. Není je možno takto, je takto jednoduše zachytit. Tady vidíte gra, graf, který naznačuje, že spotřeba LNG se do budoucna zvýší. Je tu nový dodavatel, který se objevuje na scéně, především Spojené státy, ale také Indonésie, Austrálie. Jsou to země, které jsou mnohem spolehlivější než, dejme tomu, Rusko, co je dodavatel plynu. A samozřejmě, že i tyto země se snaží být cenově co možná nej, nejkonkurenceschopnější a prodávat plyn do Evropy. Jak už jsem řekl, plynu je dost, protože díky břidlicovému, pli, břidlicovému plynu je plynu dostatek. Tady vidíme budoucí trendy ve spotřebě plynu v Evropě a je z toho patrné, že dovoz LNG bude mnohem větší a naopak se sníží dovoz z Ruska. A také se sníží produkce eh, v některých dalších regionech. Ale v každém případě je to tak, že se na, na scéně tedy objeví LNG, který pokles produkce nahradí. Rád bych citoval komisi, která hovoří o strategii pro LNG. LNG je nový nástroj, nová infrastruktura, která, jak předpokládáme, zachrání Evropu před potenciálními problémy, nedostatkem plynu eh, v budoucích desetiletích. Tato mapa nicméně skýtá odlišný obrázek. Je z ní patrné, kde je tedy konkurence, to jsou ty zelené země, tam je, nebo zelené oblasti, tam je největší konkurence. Ty země, které jsou okrové nebo červené, tak tam je málo diverzifikovaná dodávka energie. Většinou jsou to země, které závisí na ruském plynu a nebo především na ruském plynu. A tady již nastávají evropské problémy, pokud jde o bezpečnost dodávek energie. Pokud hovoříme o bezpečnosti dodávek energie, tak z pravidla hovoříme o problémech spjatých s dodávkami z Ruska. Všechny další záležitosti jsou víceméně teoretické, alespoň ve stávající situaci. Tato mapa zároveň eh, ukazuje zátěžové te- testy, které proběhly v roce 2014 a vidíte, co se stane v případě přerušení dodávek plynu z Ruska. V levé části je koordinovaný přístup, v pravé části je nekoordinovaný přístup. V tom nekoordinovaném přístupu by každá země reagovala samostatně, řešila to samostatně a vidíte, že některé země by byly červené, tmavě červené a to znamená, že by se ocitly bez jakýchkoliv dodávek plynu, pokud by byly přerušeny dodávky plynu z Ruska. Tato mapa zároveň ukazuje plynovody, které, se, které tedy vedou do Evropské unie. Tabulka vpravo ukazuje, do jaké míry jsou jednotlivé plynovody vytíženy. Vidíte, že mnohé z nich jsou vytíženy velmi málo. Terminály LNG jsou na tom dokonce ještě hůř, protože eh, jsou využívány v tuto chvíli pouze z 25 Znamená to tedy, že Infrastruktura v oblasti plenárenství je více než dostatečná, tady mluvím o té základní infrastruktuře, nicméně v některých zemích, v některých oblastech se objevují problémy a ty a problémy jsou tedy opět spojeny s pravou částí evropské mapy, o které jsem již dříve hovořil jako o problematické oblasti, pokud jde o bezpečnost dodávek plynu. Jedna z iniciativ, kterou podnikla nebo zahájila komise, se jmenuje Císek, to znamená eh, východního východní konektivita. Jde o to, abychom tedy překonali úzké profily v těch nejproblematičtějších eh, místech celoevropského prostoru, to znamená v jihovýchodní Evropě. A Napomohlo by to také východní části Evropské unie, tak aby překonala ty, ta problematická místa, ty úzké profily při transportu plynu. Toto jsou tedy konkrétní návrhy. Na mapě vidíte červené linie. Z části to bude financováno z evropského rozpočtu. A jak už jsem řekl, půjde o to, aby se odstranily úzké profily na těch transitních cestách eh, v nejproblematičtějších částech. Je to součást energetického společenství, jehož je Evropská unie součástí mezi devíti dalšími člen, členy. Vidíte, že ne všichni další členové mají energetický trh, ale někteří ano a jedním z těch nejdůležitějších je Ukrajina. A nyní se chýlím k závěru vyhrazeného času, nicméně rád bych hovořil ještě o e, jedné věci, a sice o těch e, špatných praktikách, kterých, ke kterým tu dochází. Jde o to, že tady dochází k prodlevě e, v koordinaci mezi EU a smluvními stranami energetického společenství v nařízení, v novém nařízení o bezpečnosti dodávek energie je e, takzvaný článek 15, doložka Switch On, který nabízí velmi dobré právní řešení e, této mezery v legislativě, ke které dochází ve vztahu mezi EU e a smluvními stranami. Já se domnívám, že tento článek 15 přináší lepší eh, legislativu, lepší právní řešení energetické společenství. My tedy se snažíme uplatňovat ten switch on článek, eh, nebo doložku switch on. Eh, uvidíme, jestli to vůbec bude přijato protože se, jak už jsem řekl, jedná o smlouvu. Kromě toho je potřeba eh, přijmout ještě další kroky, tak abychom tuto mezeru v legislativě překonali, ale protože nemám dostatek času, tak se bohužel nemohu pouštět do detailů. Toto jsou země, na kterých záleží, zda eh, tyto hraniční problémy budou překonány. Můžeme to označit jako region Evropského energetického společenství a protože už jsem vyčerpal vyhrazený čas, budu muset skončit. V každém případě chci říci, že eh, tedy podporujeme článek 15 nařízení o energetické bezpečnosti, tu doložku Switch On. Doufáme, že to bude přijato jako celkové řešení eh, v sítích, ve, směrnici a tak dále. Doufáme, že díky tomu se podaří vytvořit celoevropský prostor a že jednotný energetický trh díky tomu eh, bude dobře fungovat. Děkuji, pane ředitel Kopači. Rozumím, že eh, energetická unie 36 eh, dohromady, to je třeba vybudovat. A nyní se dostaneme k druhému klíčovému řečníkovi, paní Manon Dufour, ředitelka bruselské pobočky E3G. Ještě předtím, než nastoupila do E3G, vy eh, jste pracovala pro Bloomberg New Energy Finance eh, v Londýně a New Yorku. Eh, a pracovala jste se, pracovala jste se na problematice mm, celkové globální politice, v oblasti eh, produkce uhlíku a eh, energetické evropské mm, politice. A eh, zabývala jste se projektováním inovativních webových aplikací a <clears throat> strategických obchodních simulací, čím jste vlastně i blíže tomu podnikatelskému prostředí a zabýváte se i těmi komplikovanými tématy, jako je Eh, klimatické změny, eh, energetika nyní máte možnost hovořit před poslanci Evropského parlamentu. Prosím, máte slovo. Ano, eh, děkuji, děkuji za tu možnost vyjádřit se dnes k tomuto důležitému tématu. My jsme nezisková organizace, jejíž cílem je zajistit tedy to přechodové období. Já bych ráda Eh, hovořila nejprve eh, pozitivně eh, s tím, že energetika je v maximální možné míře zabezpečená. A to je, mm, to je něco, co nevzniklo náhodou za posledních deset let. Bylo vyvenuto obrovské úsilí, tak aby došlo k integraci evropské infrastruktury a aby byla posílena evropská spolupráce. Eh, existuje ta určitá solidarita mezi eh, zeměmi, mezi sousedními zeměmi a to je eh, dobrý důkaz evropské přidané hodnoty. V posledních deseti letech došlo k velkým pohybům, pokud jde o ceny plynu a ropy. A to došlo k výraznému posílení cen a to urychlilo ty investice A bylo třeba eh, se zabývat eh, v energetice těmi eh, inteligentními řešeními. Evropa se rovněž zavázala k přechodu na nízkou nízkouhlíkovou ekonomiku. Nyní stojíme před novou fází evropské integraci. Je tady jednak integrace mezi zeměmi, přeshraniční integrace a nyní eh, bude třeba integrovat i mezi eh, plynem a energetikou, eh, elektrickou energií, abychom nalézali zase nová řešení a bojovali proti klimatickým změnám a abychom zajistili i bezpečné dodávky plynu. A na to se chci zaměřit. Nejprve chci hovořit o situaci, ve které se pohybujeme, před jakými stojíme výzvami a zmíním pár etap. První věc, my jsme eh, zkoumali odolnost eh, systému hm, v rámci komise a eh, konzultantů, do jaké míry ta sítě je odolná, pokud jde o poptávku a dodávky a případné možné výpadky dodávek ze Severní Afriky, z Norska či Ruska. A výsledek je takový, eh, že eh, evropská eh, síť je velice odolná vůči případným výpadkům a je velice dobře zabezpečená. Rovněž to ukazuje na to, že je možné snížit investice a to posílením energetické účinnosti budov a tam to lze snížit o 75 Eh, pokud budeme mít tedy eh, lepší provázanost mezi eh, systémy plynárenství a elektroenergetiky, tak můžeme snížit náklady o více než polovinu. Nicméně i přes tu odolnost lze ještě posílit tu spolehlivost díky plánování, ať již jde o ty infrastruktury v oblasti eh, plynárenství. My jsme se zabývali i tím, eh, co eh, by bylo potřeba. Vidíme tam určité příležitosti v rámci energetických politik. Zdá se, že budujeme strukturu v oblasti plynárenství na základě nějakých odhadů, které jsou asi nadhodnocené. My si myslíme, že Eh, v rámci jednotlivých eh, odvětví. Eh, ta, ty odhady poptávky jsou mnohem vyšší, než jaká je skutečná, skutečná poptávka. Dochází tedy k přecenění poptávky, jak ze strany průmyslových výrobců a tak dále a e, stávající e, kapacita e, pro dovoz plynu je také velice dostačující. Když se podíváme na výhled do roku 2030, ten rozptyl odhadů je ještě větší. A když se podíváme na ten scénář 2030, Eh, vidíme, že je tady předpoklad, že eh, poklesne eh, dovoz plynu. A když se podíváme dále ještě do 2050, tak tam dojde ještě k většímu poklesu, takže ty dohody z Paříže omezit nárůst teplot, to je úzce s tímto provázáno. Samozřejmě musíme eh, přijmout příslušná opatření a eh, týká se to především ropy a zemního plynu. Pokud jde o výhled eh, do budoucnosti, pokud jde o tento konkrétní balíček, to se do toho asi přímo neprojeví. Infrastruktura, tam ten cyklus je velice dlouhý, 40 až 60 let. Pokud budeme plánovat tedy nové infrastruktury, nové plynovady, tak eh, to eh, je výhled na eh, roky 2060 v energetice. Takže musíme překonat to přechodové období pro ty roky až do roku 2050, tak abychom vynakládali prostředky účelně a aby bylo možné naplnit ty mm, cíle v oblasti klimatických změn a v rámci jednotlivých scénářů. Jaký je tedy eh, postup? My jsme eh, tady zmínili pár kroků, eh, jak postupovat v rámci infrastruktury, přístupu vůči spotřebitelům, jak překonat to přechodové období. Je tady šest kroků. Vycházíme z cílů pro klimatické změny a zahrnuje to rovněž Eh, testování eh, dlouhodobé životaschopnosti eh, projektů. Já bych se ráda zaměřila na dva konkrétní body správné řízení eh, rizika eh, bezpečných dodávek je řízení eh, poptávky. Samozřejmě do toho je třeba počítat s externími faktory, které zohledněme, když se připravují politiky. A tu poptávku můžeme řídit i preventivními opatřeními na straně dodávek. To je takové mm, hodnocení rizik v rámci bezpečných dodávek Eh, v Spojených státech eh, jsou, eh, existuje celá řada příkladů, kdy je třeba tedy infrastruktura budovat za těch nejnižších možných nákladů, je třeba testovat i alternativy, snižování poptávky, elektrifikace a tak dále. A tím lze ušetřit mnoho miliard. Je tady rovněž práce na energetické účinnosti budov a tak dále. Eh, druhá věc, integrování plynárenství a elektroenergetiky. Eh, plynárenství se zaměřuje pouze na řešení v oblasti eh, plynárenství, ale pokud to propojíme i s energetikou, je třeba to integrovat a měli by tedy, plynárenství by mělo mít širší znalosti i o možnosti z oblasti energetiky a, e, a opačně, a tak, abychom využili možnosti e, propojit e, tato dvě odvětví a pracovat na inteligentních řešeních, která by měla snížit rovněž požadavky na plynárenskou strukturu a vznikne tím i možnost přepínání v případě nějakých nouzových stavů. Eh, to eh, lze využít rovněž eh, v rámci nějakých nouzových mm, řešení. Závěrem bych chtěla říci, že toto jsou takové první, první kroky v rámci té integrace. To nijak nenahradí tu integraci, kterou tady budujeme za posledních deset let, ale je to spíše doplnění a budeme na tom dále pracovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Eh, všichni naši eh, řečníci budou mít také prostor na to, aby zodpověděli otázky a aby eh, doplnili něco, co nemohli uvést ve svém úvodním projevu. Nyní tady máme našeho třetího řečníka Andrewa Volkra, což je místo předseda viceprezident Šenier Energy INC. A my víme, že tady je eh, plánován vývoz skapalněného eh, zemního plynu z USA do Evropy eh, touto společností, takže je to pro nás velmi zajímavé. Já jsem také strávil několik dní ve Washingtonu minulý rok, také jménem výboru ITRE a tam jsem o tomto problému diskutoval se senátory a zastupiteli podnikání Eh, jakým způsobem eh, tady vylepšit podmínky TTIP. Ano, eh, to je jasná věc, ale my bychom rádi zahájili tyto věci ještě předtím. A vy, se tady, vy jste tady zástupcem Čenier a donedávna jste byl také místopředsedem pro globální otázky LNG a také jste byl v čele strategie LNG ve skupině BG a tím jste strávil 20 let. A, tady v podstatě byl projekt Atlantic LNG z Trinidadu a Tobago a potom také Dragon LNG v Spojeném království. Takže to něco e, k vaší minulosti a nyní máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji členům vašeho výboru za to, že e, naši společnost přizvali na toto slyšení. Jak jste uvedl, naše společnost je eh, americká energetická společnost, která se nyní bude zabývat vývozem do Evropy a já se zaměřím na tyto vývozy a eh, podám vám několik informací eh, z minulosti, z nedávné minulosti a jakým způsobem to ovlivní v budoucnosti budoucí trh v Evropě s plynem a mám tady 8 minut. My tady máme takový disclaimer, takže si ho prosím, když tak přečte, přečtěte sami, protože nemám mnoho času. A jak uvedl pan předseda, naše společnost eh, vlastně vyváží eh, LNG. Po poté, co několik let eh, jsme toto celé budovali a plánovali, tak jsme zahájili éru vývozu skapalněného plynu z 48 eh, států USA. Eh, tady máme první eh, operační zařízení a v tuto chvíli budujeme pět dalších takových zařízení v USA. Toto zařízení 24. února vyslalo nebo vytvořilo svou první dodávku Eh, je to u řeky Sabine a eh, tato dodávka by se měla dostat, tady, nebo se měla dostat na mezinárodní eh, trh a v tuto chvíli to prochází celým procesem a postupně by se tyto dodávky měly dostat do Jižní Evropy, Střední východ, do Asie a jedna dodávka se dostala také do Evropu. Sedmá dodávka nedávno byla takto exportována do Portugalska. Um, Pan Kopáč eh, před chvílí ukazoval eh, obdobný obrázek a tady vidíme, že je tady velká kapacita, která se buduje, různé kapacity a eh, to vlastně bude ovlivňovat globální mix a je tady asi 60 milionů kapacita, což je velký příliv do globálního energetického mixu a USA bude třetím největším exportérem eh, zemního plynu skapalněného do roku 2020 a my si myslíme, že USA se nakonec stane největším světovým vývozcem do roku 2025. Tyto eh, vývozy budou mít eh, pravděpodobně velký dopad na celosvětový trh s plynem, nejen kvůli velkému objemu, ale proto, že USA je nákladově konkurenceschopným eh, dodavatelem. Eh, je tady přístup k velké škále nízko eh, nákladových zdrojů a je tady asi 800 TSF v Severní Americe, které mohou být eh, vybudovány za hodnotu méně než 3 dolary, což je asi 28 tisíc miliard eh, metrů krychlových. A, eh, takže dovedete si jistě představit, jak obrovské je to množství v mnoha letech. Toto, tedy my jsme vybudovali infrastrukturu a bylo tady asi 5 až 800 dolarů na tunu eh, té kapacity a to je mnohem levnější než u většiny takových eh, kapacit ve světě, kde se něco takového budovalo v poslední době. Takže my máme opravdu velmi eh, laciné možnosti, naše náklady jsou velmi nízké. Máme tady jasný, jasnou regulaci a podmínky pro vývoz a, a máme tady také flexibilní množství, které můžeme dodávat a tím pádem se doníváme, že toto bude velmi přínosné pro celosvětový trh se skapalněným zemním plynem. Tyto přínosy samozřejmě se budou týkat Evropského společenství, Evropské unii, protože to bude velmi důležitý region, který bude dovážet LNG. Tento obrázek jsme viděli i již předtím. Eh, vývozy, eh, tak to posílí bezpečnost dodávky pro Evropskou unii. Eh, a tady to půjde velmi konkurenceschopný zdroj, který bude pro Evropu velmi přínosný. Ostatní dodavatele ve velkém množství, tady například Austrálie, pak je tady také Katar, eh, který zaměřuje svůj vývoz buď na Ázii nebo eh, na oblast Atlantiku a eh, USA je vlastně tady takovým poměrně blízkým zdrojem LNG. Jsou tady flexibilní množství, která mohou být dodávána podle toho, jaká bude na trhu potřeba transatlantické obchodní vztahy budou posíleny obchodováním s LNG eh, z USA do Evropy a domníváme se, že tato diversifikace dodávky vylepší eh, eh, konkurenceschopnost, nebo naše konkurenceschopnost je poměrně vysoká a to právě také díky tomu velkému množství, které můžeme dodávat. Plyn je Eh, ekologičtějším plynem, protože má menší emise CO2 než eh, jiná fosilní paliva. A tady to jistě pomůže Evropě dosáhnout cílů COP. A my se doníváme, že se bude jistě využívat existující infrastruktura. Evropská unie již eh, je vybavena celou řadou infrastruktur, nebo má infrastrukturu a, a vlastně se využívalo minulý rok pouze 25 eh, z té kapacity. A ehm, Evropská komise a tento výbor se již zabývali i tím, jak by tyto dodávky LNG na eh, globální eh, trh příznivě ovlivnily situaci a jsou tady některé věci, které byly zdůrazněny, hovořil o tom již i pan Kopáč. A tady je potřeba dále na tom zapracovat tak, aby přínosy LNG byly k dispozici všem v Evropské unii, zejména v oblasti Balského moře, ve středu a východní Eh, Evropě tyto eh, regiony eh, nejsou dobře zásobovány nebo nedostatečně bezpečně a proto by tady mohla být vytvořena strategická infrastruktura tak, aby tyto oblasti mohly mít přínos z tohoto rostoucího přílivu LNG na globální trh. Jinak souhlasíme s tím, že za tím účelem je potřeba eh, spolupracovat, eh, je potřeba leadership, aby eh, se vytvořila potřebná infrastruktura, je potřeba zapracovat na interkonektivitě, tak aby bylo možné mít přeshraniční projekty, které by zdárně fungovaly. Závěrem bych řekl, že vývoz z USA se připravuje a v tuto chvíli jsme jež nastoupili eh, do éry dodávek LNG z eh, USA a to přináší eh, velké změny na globálním trhu, přinese to velké výhody Evropské unie, zabezpečí se více dodávka plynu a mm, energetický trh bude udržitelnější v Evropské unii. Tady jsme velmi rádi, že evropské instituce se chopily eh, této věci. Děkujeme také Evropskému parlamentu. Eh, snaží se tedy využít eh, tyto přínosy tohoto rychle se vyvíjejícího se trhu s LNG. A my za to vše děkujeme a doufáme, že ta práce bude dotažena do konce, tak aby tyto přínosy byly k dispozici všem evropským státům. Tím jsem tedy eh, mírně přetáhl, asi eh, tady eh, půl minuty a tím předávám slovo dál. Děkuji. Nyní tedy zahájím diskuzi jménem jednotlivých frakcí. Za EPP promluví pan kolega Kareč. Děkuji, pane předsedo. Rád bych položil konkrétní otázku paní Dufov ale možná, že i oba Zbývající řečníci by na ní mohli odpovědět. Jde o odolnost evropské plynárenské infrastruktury. Struktury. Vy jste tady ukázala, eh, že vzory chladnému počasí se nic nestane, ale byla tam taková hvězdička a bylo řečeno, že jeho východní Evropa by tím utrpět mohla. Proto se ptám, jestli byste nám mohla říci něco více o odolnosti našich plynárenských sítí, co by přerušení dodávek znamenalo. A bylo by dobré, kdyby nám i ostatní řekli něco o tom, kde jsou ta, ty úzké profily infrastruktuře LNG. Kde je tedy problém s tím, aby se LNG dostal na trh? My tady máme mnoho terminálů, které nejsou plně využity, ale stále ještě jsou tu úzké profily, problematická místa, například při eh, transportu z Francie do Německa. Pokud bude realizován projekt Nord Stream, Nord Stream 2, tak eh, by mě zajímalo, kolik plynu to by se tady dostalo do jihovýchodní Evropy. Eh, Ukrajinu bychom v této souvislosti eh, mohli odstranit z mapy, protože Nord Stream 2 tady na Ukrajinu nahradí, ale je to podobné. Eh, může tady dojít ke stejným eh, problémům, ke stejnému přerušení dodávek jako v případě Ukrajiny. Paní Griffin za SAD, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za prezentace Manon. Já jsem velmi ráda za to, že jste se na to dívala holisticky celkově, což je velmi důležitá věc. Energetická bezpečnost, eh, bezpečnost dodávek a udržitelnost. To jsou dvě velké výzvy. Jak můžeme zajistit to, aby tady Evropská unie měla k dispozici udržitelný energetický mix? Eh, my závisíme na vnějších dodavatelích plynu, především eh, na Ukrajině a ve Spojeném království tedy eh, klesla eh, produkce eh, plynu, protože zásoby v Severním moři se tenčí. To znamená, že my musíme nějak reagovat, pokud jde o bezpečnost, energie, bezpečnost dodávek energie a musíme zároveň zdůrazňovat solidaritu mezi členskými státy. Já si myslím, že tento koncept je eh, cestou eh, směrem vpřed, ale zároveň se nesmíme dostat do izolace. Eh, Spojené království musí zůstat součástí evropského projektu. Já souhlasím s návrhem komise, který je založen na regionu regionálním přístupu a myslím si, že to jsou velmi důležitá doporučení, která souvisí s vizí energetické eh, unie. Kromě toho jsem přesvědčena o tom, že pokud máme posuzovat bezpečnost dodávek energie, tak se na to musíme dívat celkově holisticky, musíme se eh, zaměřit i na účinnost energetickou účinnost. Pokud hovoříme o energetické bezpečnosti, tak musíme hovořit také o cenách energie pro domácnosti a podniky, protože to je obtížná situace, která se bezprostředně dotýká 50 eh, milionů eh, občanů EU, které, kteří se dostávají do energetické chudoby. Děkuji. A nyní pan Henkel za EKR, prosím. Ano, já mám pouze tři velmi stručné, přesné otázky nejprve na pana Volkra. Vy jste hovořil o snižujících se eh, snižující se dodávce v Evropě, nabídce v Evropě. Já bych se rád zeptal, jestli je to tedy výsledek eh, nedostatečné konkurenceschopnosti evropských zdrojů plynu. A kromě toho mám otázku na paní Difur. I Moje otázka se týká odolnosti infrastruktury v některých eh, jihovýchodních, eh, tedy zemích jihovýchodní Evropy a východní Evropy. A kromě toho plány v oblasti eh, jaderné energetiky. Některé země mají takřka stoprocentní závislost na ruském jaderném palivu, a proto bych se rád zeptal, jestli s tím počítá i plán odolnosti. Pokud by Rusko přestalo dodávat plyn, tak by mohlo přestat dodávat dodávat i eh, jeden, jeden, eh, jeden materiál. A kromě toho ještě otázka na pana Kopače, která se týká projektu Nord Stream 2. Eh, Já jsem si také myslel, že to nepotřebujeme, že bychom to z mnoha důvodů neměli podnikat, ale otázka zní, proč nás to vůbec zajímá, když tady je tolik plynu k dispozici. Děkuji. Děkuji a jménem Alde paní Poncet, prosím. Simplemente en relación... Děkuji. Já v zásadě budu mít jednu jedinou otázku a to se týká možného eh, scénáře, který by mohl vzniknout v Evropské unii v případě eh, významného dovozu eh, zemního plynu. V takovémto případě totiž eh, by mohlo dojít k tomu, že bude zbrzděn přechod k obnovitelným zdrojům energií. Některé země jsou vývozci zemního plynu, jsou politicky stabilní a objevily významné zdroje zemního plynu. Takže otázkou je, zda by toto mohlo zbrzdit přechod k obnovitelným zdrojům energií, protože v zásadě bychom eh, nahradili uhlí eh, a ropu eh, tím, že budeme pálit tedy zemní plyn, tedy jinou formu fosilních energií. A poté je tady problematika frakování. Ehm, slyšeli jsme nové informace ohledně Francie. Ministrině pro životní prostředí, paní Royalová, hovořila o tom, že eh, je případně možné se zabývat eh, eh, právními možnostmi zákazu jakéhokoliv jiného plynu než toho v uvozovkách konvenčního, tedy břidlicového plynu. Hovořila o tom, že se vláda zabývá touto možností a pokud by tedy došlo k zákazu frakování, tak eh, v takovém eh, případě pak eh, není normální, že budeme souhlasit s dovozem břidlicového plynu. Hmm. Hovořili jsme tedy o možnosti dovozu plynu z eh, Spojených států. A teď je otázka tedy, eh, zda je eh, třeba počítat například s legislativními opatřeními tak, abychom zabránili dovozu plynu, který by pocházel z frakování a omezili bychom dovoz plynu pouze na ten konvenční plyn. A otázkou je, zda tedy producenti zemního plynu by Eh, by mělo být například eh, zakázáno, aby eh, produkovali o 30 násobek objemu metanu například. Děkuji, děkuji Jerži. Já mám dva, tři dotazy na paní Dufour, jestli jsem to správně pochopil. Velké evropské země, Spojené království, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Eh, Tam všude dochází eh, k poklesu a eh, více plynu používá pouze Bulharsko, ale ten velmi omezené množství, a Polsko. Takže v zásadě to znamená, že nedojde k výraznému nárostu zemního plynu, ale kolega říká, že po roce 2018 dojde k nárůstu a až do roku 2050 eh, PCM eh, nárůst a eh, jestli rozumím těm vašim analýzám, my v zásadě nemáme problém, pokud budeme mít stávající infrastrukturu. A vytvoříme problém, když budeme dodatečné infrastruktury Nord Stream 2 například protože eh, tento projekt má smysl pouze v případě, že odpojíme Ukrajinu. Takže ve finále není to eh, absolutní nonsens. Eh, my máme systém, který je dobrý a my přidáme něco do systému, který celý ten systém zhorší. A nechci hovořit o geopolitické situaci, ale spíše o té, politi- o té systémové logice. A konečně na, na pana, ne, Šeznera, pana eh, ty eh, vaše eh, karga nemají stanovenou destinaci. A co se tedy stane? Pokud budete mít k dispozici kargo za konkurenceschopnou cenu, co tedy můžeme dělat v rámci TTIP, abychom dostali více plynu do Evropy? A konečně, a to bylo zajímavé, našem Eh, slajdu eh, nízkouhlíkové emise, ale eh, nehovoří se o nízkoemisí s ohledem na klimatické změny. A samozřejmě to LNG z Břidlic má výrazně větší zátěž pro klimat než, pro klima než konvenční plyn. Takže to se netýká emisí uhlíku. Děkuji. Paní Pamela López. Zague. Mohu hovořit španělsky. Ano, děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji rovněž eh, zpravodajům. Chtěla jsem hovořit tedy o skapalněném eh, zemním plynu. Je to v podstatě pilíř evropského energetického balíčku. A e, Španělsko bylo jedním e, z průkopníků v této, e, v této oblasti. A je třeba říci, že tady mm, do určité míry spochybňujeme dodávky tohoto plynu a provozování zařízení na výrobu plynu. Zařízení, která eh, spalují plyn, v současné době jsou mimo provoz, protože se eh, netrvá na to, aby eh, se využíval tento zdroj energie, platí se za rezervované kapacity a tímto dochází k narušování hospodářské soutěže. Otázkou tedy je, do jaké míry bereme vážně tuto problematiku a, a do jaké míry se budeme soustředit na přechod evropské energetiky na nové eh, zdroje eh, energie. Takže otázkou je, eh, jaká je strategie v oblasti LNG v návaznosti na obnovitelné zdroje energie, Protože jsou, existuje i celá řada spekulativních projektů, které zase mohou přinést své důsledky nejen pro Španělsko. V zásadě Tady ani není eh, poptávka po novém dovozu, po eh, nových objemech a víme, že jsou projekty, které mají i významný dopad na životní prostředí a eh, dochází tady k nekompatibilnosti s legislativou v oblasti ochrany životního prostředí. <clears throat> Existuje celá řada eh, konkrétních projektů u nás ve Španělsku, eh, které eh, mají tento problém. Takže je tady i riziko dovozu ze zemí, jako je Katar, či například i z Pekingu. Měli bychom hledat udržitelný model a demokratičtější model. Děkuji. Ještě někdo žádá slovo? V tuto chvíli nikoho nevidím. Prosím. Ano, děkuji. Eh, pane předsedo, já bych měl pár připomínek. Já budu hovořit o mojí země, eh, Francie, od generála de Gaulle, Pompidou a po Sarkozyho. Nikdy eh, nebyla pro komunistické systémy, nicméně akceptovali jsme dodávky ruského plynu. Takže jsou tady dvě odlišné věci. Politická volba kdy nesouhlasíme s politickým systémem, nicméně eh, přetrvávají obchodní vazby a eh, ty vždy přetrvávaly a je tady energetická bezpečnost v tomto kontextu. A nyní do toho vstupuje eh, Ukrajina, <clears throat> převrat řízený změjšku, která vytváří nedostatečnou energetickou bezpečnost vůči Rusku. Potom máme tady Spojené státy, které nabízejí svoji energii a e, máme tedy Máme tady e, plyn ze Spojených států, nebudeme vůbec řešit energetickou bilanci, pokud jde o skapalnění, dopravu a tak dále. A řekneme, že e, Spojené státy zajišťují energetickou bezpečnost. Zatímco Rusko, které vždy zajišťovalo tuto energetickou bezpečnost, již toto činit nemůže. Musíme být ale trochu seriózní, pokud nechceme tedy břidlicový plyn, tak jak můžeme přijmout plyn ze Spojených států? Eh, proč neustále řešíme eh, ekologické problémy a až do posud jsme eh, toto vůbec nezohlednili? pokud jde o skapalňování a další energetický řetězec, který toto vytváří. A buďme opravdu seriózní. Dobře víte, že pokud zítra Rusko nebude dodávat plyn, kolik bychom potřebovali takových eh, nákladních lodí, eh, kolik terminálů, eh, tak abychom zajistili energetickou bezpečnost. To vše je takový podvod. To vše je děláno jenom proto, aby americký plyn přijel do Evropy, zatímco Evropa jej nepotřebuje. Děkuji mnohokrát. A pokud já mohu doplnit krátký dotaz pro naše řečníky, pro na pana Kopače. Eh, osm eh, zemí energetického společenství by mohlo vstoupit do naší energetické unie, ale to pouze za předpokladu, že eh, naplní veškeré energetické předpisy EU. Jak jsou daleko v tomto procesu? Následně na paní Manon Dufour Eh, priorita na eh, takzvaná software, ta měkká než eh, tvrdá řešení pro projekty. Můžete říci k tomuto pár slov a na pana to předsedu Volkera. Srovnání cen plynu na evropském kontinentu a to LNG, břidlicový plyn, a z plynovodu Alžírsko, Norsko, Rusko. Takže skapalněný zemní plyn eh, ze Středního východu nebo ze Spojených států a, a eh, tedy pevné plynovody. Děkuji mnohokrát a pokud bychom mohli začít tedy s dotazy, pan Kopač. Thanks. <laughs> Thanks, eh, Děkuji, pane eh, Bosku. Eh, Navázala bych na tu poslední otázku, do jaké míry naše smluvní strany eh, provádí ten třetí palíček LNG a v oblasti plynu mohu říci, že nejpokročilejší je Ukrajina, která to, ten balíček již kompletně provedla, včetně unbundlingu Um, operátorů přenosové sítě a tak dále. Je to poměrně náročný proces, ale myslím si, eh, že vše, co bude potřeba, eh, zdárně dokončí během tohoto roku nebo na počátku toho příštího dosáhli velkého pokroku a to mnohem eh, rychleji než v mnoha jiných eh, členských státech EU. Srbsko eh, již transponovalo legislativu, ale zatím ještě je do velké míry neimplementovali. Bosna zatím tento balíček neprovedla a to se týká i Makedonie. Moldavsko to provádí v tuto chvíli a e, v tuto chvíli to běží, evropské, e, běží parlamentem v Moldavsku a doufáme, že e, to vše bude schváleno během dvou měsíců. Takže to je tato situace, tak jak je nyní. A tady v budoucnosti budou důležité síťové, takzvané síťové kodexy, pravidla jsou velmi četná, jsou důležitá pro plnou implementaci, musí být navrhovány Evropskou, eh, Evropskou komisí, tak se zatím nestalo, ale dříve nebo později k tomu dojde. Náš největší problém opět bude spočívat v tom, jak eh, propojit tyto eh, kodexy, jak je zájemně zharmonizovat, protože to musí být dodržováno i v zahraničí jak to tedy doladit mezi eh, těmi smluvními eh, stranami. Právní mezera eh, se tady prohlubuje a jak jsem uvedl, máme tady takzvanou switch and close. Switch on close. A um, to v budoucnosti bude velmi důležité. Pak tady byly eh, další otázky, to se týkalo Nord Streamu 2 a eh, samozřejmě eh, tady by to nebylo Hmm, důležité, eh, kdyby tady bylo dostatek plynu, opravdu nadbytek plynu. Tady se ovšem může samozřejmě snát, že to ekonomicky nebude výnosné nebo životaschopné. To tak možné je, ale bohužel tyto velké, obrovské infrastrukturní projekty eh, vždy velmi závisí na politikách, na politice. Tady to nemá vždy pouze eh, ekonomické pozadí a nevychází to pouze z ekonomických záměrů. Ale kdo ví, jak to dále dopadne po té právní stránce. Možná, že Šenie z USA bude dodávat takové množství LNG do Evropy, že se ukáže, že Nord Stream 2 je pouze projektem, který pro Gazprom bude znamenat bankrot. A Zdají se podobně, jako to zdali eh, v případě South Streamu. Ale to teprve uvidíme. Děkuji. Eh, já budu hovořit po skupinách. Paní Dufur má slovo. Eh, nejprve tady byla otázka, která se týkala poptávky po plynu a poptávka ta zatím nebyla zcela klesá a je tady šest zemí, eh, které jsou velmi ambiciozní, pokud jde o programy energetické efektivity, takže ta poptávka klesá, klesá také eh, v souvislosti s recesí a eh, v souvislosti se strukturálními změnami v hospodářství. Jsou tady změny v hospodářství a ty tady budou i nadále. Já jsem hovořila spíše o tom, kolik toho potřebujeme, než kolik plynu je k dispozici. Ehm, a já si myslím, že stroje mimo Evropu jsou velmi rozsáhlé, ale o to tady nejde. Tady jde o to, kolik eh, dovozu potřebujeme a v této souvislosti eh, tady eh, jsou určité kroky, které zvyšují poptávku po plynu v Evropě a jsou v podstatě tady určité věci, které jsou nekonzistentní s ekologickými kritérii a dalšími a někde ty odhady toho, kolik plynu budeme potřebovat, e, e, je, někdy jsou ty odhady velmi nereálné. A pak je tady také otázka odolnosti e, kolik plynu opravdu potřebujeme. ono se ukázalo podle analýz, že potřebujeme eh, málo infrastruktury, eh, je zapotřebí eh, vybudovat nějakou další infrastrukturu v jeho východní Evropě, ale pokud toto srovnáme s tím, kolik infrastruktury se plánuje, tak je zřejmé, že přesto, eh, že některá vstupní kapacita byla opuštěna, tak ty plány, pokud jde o nová potrubí, tak eh, to je asi 58% eh, z toho, co máme a co nevyužíváme. Takže tady je otázka, jestli opravdu musíme eh, tyto věci budovat. Já neříkám, že nějaký projekt potřebujeme nebo ne, eh, ale eh, když se podíváme na Nord Stream 2, tak tam si můžeme položit pouze otázku, k čemu tento projekt slouží, protože politicky vypadá velmi tedy škodlivě pro evropský projekt. A Není to smysluplné ani pokud jde o dekarbonizaci, dekarbonizaci, takže já vlastně nevím, jaký to má smysl. Pokud jde o a, testování odolnosti, pokud jde o dodávku jaderné energie, tak e, tady jsme to nesledovali, ale já si myslím, že ty výsledky by byly asi obdobné. E, tady je pravděpodobně bychom viděli stejné eh, výsledky, tady pozitivní dopad, pokud bychom byli efektivnější. Budeme, potřebovali bychom také méně jaderné energie, kdybychom tedy eh, rozvíjeli ty naše eh, strategie, byly efektivnější a využívali obnovitelné zdroje a tak dále. A ehm, pokud je o návrhy komise, tak je zřejmé, že nepotřebujeme eh, nové plynovody, ale potřebujeme lepší eh, pravidla pro trh, eh, koordinaci mezi členskými státy a různými odvětvími, takže potřebujeme spíše takový ten soft přístup, než abychom budovali nová potrubí. Děkuji, pan Andrew Walker. Děkuji, pane předsedo. To byly velmi zajímavé otázky. Některé byly spojeny s plynem v energetickém mixu v Evropě a to je asi otázka eh, politiky. My jako eh, plynárenská společnost se kloníme spíše k tomu, aby se využíval plyn v energetickém mixu, aby vlastně to byla taková záloha pro obnovitelné stroje eh, a, a ehm, ehm, je to vlastně Eh, fosilní palivo, eh, které ovšem má malé emise CO2 a taková paliva, eh, i fosilní paliva, těch bude zapotřebí v tom energetickém mixu bez pochyby i nadále. A um, um, um, um, jinak bych řekl, že plyn je v tom energetickém mixu zapotřebí, ale to je samozřejmě na komisi, na jejím politickém rozhodnutí. Eh, tady je zapotřebí infrastruktury, to je jasné, my bychom se tady klonili k tomu, ale je to na Evropské komisi. Eh, dále se eh, kloníme také k tomu, aby se rozvíjel volný obchod na globálním trhu s plynem celosvětově. Já si myslím, že to je cílem naší vlády, vlády USA. Jinak eh, tedy souhlasíme s politickými návrhy tohoto výboru a dalších. Evropská unie by eh, měla využít co nejvíce eh, přínosů z rozvíjejícího se trhu s plynem. A pokud jde o, o konkurenceschopnost, pokud ta konkurenceschopnost, nebo tedy ono by to vedlo k tomu, že ceny plynu klesnou a my bychom tedy Eh, my si myslíme, že pokud by se snížila eh, konkurence, eh, tedy hospodářská soutěž, tak by to vedlo k vyšším cenám a také by to nebylo příznivé, pokud jde o rozvoj infrastruktur v eh, LNG v Polsku a v dalších zemích, eh, které mají, a ty země, které mají nízce eh, diversifikované dodávky energií, tak ty by se dostaly do špatné situace vyjednávací, rostla by tady cena za energii a my bychom tedy podpořili návrh komise, že je potřeba eh, spíše více diverzifikovat. Pokud jde o tu otázku ceny, tak eh, eh, já bych vám k tomu poskytl spíše takový obecný pohled, který tak si podpoří to, co jsem právě řekl. Vývoj dodávky eh, plynu a eh, komodit. To vše vedlo eh, k tomu, že se snižují ceny za plyn. Je tady rozvinutá plynová infrastruktura a, a um, ehm, tady to běží za nízké náklady, je možnost tady dodat plyn krátkodobě ehm, za asi 4,50 dolarů za Eh, jednotku a tady je možnost dodat dostatečný eh, objem plynu eh, které, a plyn může konkurovat jiným energetickým strojům. A pokud bychom chtěli vytvořit další infrastrukturu pro dodávku plynu, tak Tady to musíme vidět z dlouhodobého hlediska a tady e, z pohledu USA to znamená, že ano, musí se vybudovat tyto kapacity. Dodávka z USA vede k tomu, e, že se tady vytváří transparentní podmínky pro cenu, eh, protože eh, tady říkáme ano, pokud budete potřebovat dlouhodobý plyn, tak my vám můžeme dodávat tento plyn, můžeme eh, vám dodávat plyn za tuto cenu, za nízkou cenu. My si myslíme, že to je velmi efektivní vyjednávací nástroj pro Evropskou unii, že ona má své dodavatele eh, plynu, ať už je to eh, Rusko nebo Norsko nebo další. Já jsem asi neodpověděl na všechny otázky, ale snažil jsem se eh, to podchytit z velké části. Ano, máme málo času, ale máme tady ještě další otázky. Ovšem prosím kolegy, aby hovořili pouze eh, půl minuty. Mně bude stačit 10 vteřin. Máte ještě 4 minuty, pane Volkre, a přesto jste neodpověděl na tu jednoduchou otázku, která zní, jestli je eh, tady rozdíl mezi emisemi uhlíku eh, u předlicového plynu a klimatickými emisemi. Já se domnívám, že je velmi pravděpodobné, že je tu vyšší, že tedy jsou ty emise vyšší než u tradičního konvenčního zemního plynu. Děkuji, tím jste vyčerpal 30 eh, vteřin a nyní má slovo pan Schaffhauser. Já tady chci hovořit o té transparentní ceně. Pokud ta vaše cena eh, zahrnuje otázku životního prostředí, eh, nebo zda ji nezahrnuje, to je velký rozdíl. Pokud eh, v tom máte odpisy eh, na 10 nebo 15 let, tak eh, ta cena je opět jiná, takže to nic neznamená. A cena. Neměla by ta cena být taková, aby zajistila energetickou přechodné období. Měli bychom tedy platit více, abychom zajistili tedy ten, to přechodné období. Mohu vás poprosit, abyste na to odpověděli? Prosím. Dobře. Pokud jde o to stanovení cen a další aspekty různých paliv, rád bych řekl, že záleží na konkrétní politice na trhu. Eh, je potřeba stanovit, jakým způsobem se má dotyčný trh rozvíjet. Vidíme tady výhody, nevýhody ve všech ohledech a je potřeba tedy ty daně stanovit tak, aby se něco eh, zvýhodnilo a něco naopak znevýhodnilo. To je smysl eh, zdaňování jednotlivých paliv. Pokud jde o otázku, která se týkala konkrétně břidlicového plynu, tak já se domnívám, že tady vytváříme infrastrukturu mm, pro eh, tento plyn eh, ve Spojených státech. Já samozřejmě mohu poukázat na nejrůznější studie, které v tomto ohledu vyšly a které e, hovoří o emisích metanu. Nic dalšího k tomu sám dodat nemohu. Mohu pouze říci, že zemní plyn v ve Spojených státech je získáván v souladu s legislativou, tak aby eh, ta produkce bylo, byla co možná nejudržitelnější. To je vše, co k tomu mohu říct. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za to, že jste přišli mezi nás, že jste s námi byli více než hodinu. Děkuji vám za váš čas. A tím se dostáváme k druhé části našeho dnešního slyšení Energetická unie a volný trh. Přátelé či nepřátelé? Energetická unie a minerální trh. Rád bych požádal řečníky, aby se drželi 8-minutového časového limitu při svých prezentacích. Prvním řečníkem je pan Claudio Descalzi. Des, Desalzi. O, při, pan Desalzi přichází. Pan Claudio Desalzi. Prosím, posaďte se. Vy jste do Eny přišel před několika lety. Nyní jste ředitelem a máte tady ředitelské místo. Byl jste také výkonným ředitelem pro různé oblasti v celém světě. Byl jste generálním ředitelem ENY již v minulosti. V minulosti jste také vedl eny ve Spojeném království a také jste byl prvním Evropanem v oblasti ropy a plynu, který obdržel prestižní cenu eh, amerického institutu. Eh, přednášíte na univerzitě v Oxfordu a jste v řídícím výboru Konfindustria. Rád bych vás tedy požádal, abyste eh, zahájil náš druhý panel svým projevem. Děkuji, přeji všem dobré dopoledne. Rád bych poděkoval panu předsedovi Buskovi za milé pozvání a děkuji eh, všem poslancům výboru ITRE za příležitost s vámi dnes diskutovat o energetické bezpečnosti EU. Energetická bezpečnost je zásadním, základní otázkou eh, pro Evropu, která se stále více stává do, dodavatelem, dovozcem energie. Na počátku Eh, tohoto století Evropa produkovala 50 své spotřeby plynu. Nyní je to méně než 30 a za několik let to bude eh, méně než 20 A právě proto se energetickou bezpečností musíme zabývat a musíme se snažit o vytvoření integrované energetické unie. Kromě toho je potřeba snižovat emise CO2 tak, abychom čelili klimatickým změnám a proto je velmi důležité, abychom vytvořili udržitelný a diverzifikovaný energetický mix, který bude eh, podněcovat hospodářský růst, ale zároveň podnítí investice a Ehm, musíme si uvědomit, že od počátku 70. let Evropa měla eh, model, který se opíral především o zemní plyn, protože to byl nejčistší, nejúčinnější a nejspolehlivější zdroj energie. Ehm, posiloval hospodářskou soutěž, energetickou bezpečnost a také eh, nejvíce chránil životní prostředí, protože eh, zem, zemního plynu je hodně a nachází se blízko Evropy. Kromě toho hraje klíčovou roli v procesu snižování emisí uhlíku, protože emituje polovinu eh, eh, emisí CO2 ve srovnání s uhlím v eh, uhelných elektrárnách. Evropa po celá desetiletí investovala do integrovaného trhu s plynem, to znamená, že v tuto chvíli máme k dispozici infrastrukturu, která je jedna z největších na světě a e, je schopna v tuto chvíli dovážet e, o 60 více, než e, v tuto chvíli dovážíme, to znamená 465 miliard kubických metrů v plynovodech a 200 miliard kubických metrů LNG. Za posledních 20 let jsme investovali více než 65 miliard euro do obětovného mm, splinování, eh, čímž jsme kapacitu dovozu zvýšili eh, o 40 a kapacitu ukládání o 50 Pokud se podíváme na Eh, investice do zařízení, která mají eh, produkovat více než 150 gigawatt, tak eh, dospějeme k částce, která se pohybuje kolem 240 miliard euro. A tady hovoříme pouze o plynu. V souladu s touto strategií se poptávka po plynu v EU mezi lety 2000 a 2009 zvýšila o 30 a v tuto chvíli činí 520 miliard kubických metrů. Do roku 2015 eh, by tedy měla narost na 700 miliard kubických metrů. Nicméně v roce 2009 se něco začalo měnit. Poptávka se snížila na 400 miliard kubických metrů v roce 2014 a míra užití moderních eh, kombinovaných plynárenských zařízení se snížila z 45 na 30 Bylo to dáno hospodářskou krizí a rostoucí eh, konkurencí ze strany obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2008 se eh, Evropa snaží stanovovat závazné cíle, pokud jde o klimatické změny. Snažíme se snižovat eh, emise a snažíme se také, snažili jsme se zavést mechanismus pro určování ceny uhlíku. V roce 2014 podpora obnovitelných zdrojů energie v EU odpovídala 75 miliardám eh, dolarů, což odpovídalo 55 celosvětovým celosvětových dotací do obnovitelných zdrojů energie. Tato strategie byla vizionářská, moudrá, eh, ale Zároveň jsme nekontrolovali energetický mix, tím se zvýšily náklady na energii a vedlo to k pravému opaku. Eh, zatímco objem obnovitelných zdrojů energie vzrostl o 8 což je úspěch, tak e, tento růst byl zpět s tím, že se začal, začalo opět více používat uhlí, což je paradox. E, uhlí bylo používáno k tomu, aby kompenzovalo vysoké náklady spjaté s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a v tuto chvíli dosahuje 25 eh, evropského energetického mixu. Zároveň ovšem generuje 76 emisí CO2. To znamená 25 eh, v energetickém mixu, 25 uhlí vytváří 76 emisí CO2. Eh, je tomu tak, že jednoprocentní nárůst spotřeby uhlí neutralizuje výhody, které jsou dány desetiprocentním nárůstem použití obnovitelných zdrojů energie. A kromě toho, za druhé, se zdá, že právě uhlí eh, může řešit naše obavy, pokud jde o spolehlivost dodávek plynu. Cíle stanovené v eh, oblasti životního prostředí samozřejmě mají svoji cenu. Eh, nicméně z dlouhodobého hlediska je vyváží efekty, pozitivní efekty eh, pro planetu, mm, pozitivní dopad na naše životy tuto chvíli bych se rád soustředil na druhou věc, to znamená na bezpečnost a diversifikace dodávek plynu. Dovolte mi, abych nejprve konstatoval, že eh, máme velkou kapacitu dovozu, protože Evropská unie do toho investovala velké množství finančních prostředků. Za druhé bych rád řekl, že vedle tradičních eh, dodavatelů, to znamená Norsko, Rusko, Alžírsko, je tu nyní možnost využít ještě nové objevy ložisek plynu ve východním Středomoří a ve východní Africe. Kromě toho je to tak, že se e, nachází plyn ještě v deltě Nilu a v, Levansk, v Levanské pánvi a to také skýtá velký e, potenciál a další zdroje plynu. Další zdroje plynu jsou také v Libii. To znamená, že na trhu je mnoho LNG a do Evropy se dostávají, e, dostává plyn z nových nalezišť ze Spojených států mimo jiné a to snižuje ceny. Plyn je tedy v tuto chvíli bezpečnější, diverzifikovanější a konkurenceschopnější než v minulosti. Neměli bychom mařit investice, ke kterým došlo v minulosti. Zároveň je to ale tak, že musíme vytvořit náš model energetické bezpečnosti, dokončit ho a také dokončit integrovaný trh s plynem, protože to je, vel, to je naprosto zásadní, pokud to zasadíme do eh, kontextu eh, cílů stanovených na mezivládní konferenci COP21. Obnovitelné zdroje energie jsou eh, zásadní, ale v tuto chvíli nemohou sloužit sami o sobě, musí být doplněny ještě jinými zdroji energie, tak abychom překonali jejich intermitenci. Musíme se tedy soustředit mimo obnovitelných zdrojů energie také na plyn. Díky tomu se nám podaří dosáhnout nízkouhlíkové energetiky a jednotlivé členské státy se budou moci spolehnout na e, konkurenceschopnou a diverzifikovanou dodávku energie a plynu. E, to znamená, že e, si musíme položit otázku, jak tento proces můžeme dokončit. musíme podporovat domácí produkci plynu. Některé členské státy mohou produkci plynu zvýšit, což by přineslo výhody jak pro hospodářství a zaměstnanost, tak by to zároveň snížilo naši závislost na dovozu. Potřebujeme vytvořit politiku, která by tedy podporovala využívání domácích zdrojů plynu. Druhá věc. Musíme podporovat mezinárodní interkonektory, propojovací místa. Plyn v tuto chvíli teče z východu na západ a ze severu na jih, ale jsou to problematická místa při přenosu eh, plynu ze Španělska do Francie, z Itálie do Německa a především z Německa do zemí východní Evropy. Propojovací body jsou velmi důležité, protože potřebujeme propojit stávající infrastruktury a využít obrovského potenciálu, pokud jde o dovoz do Itálie a Španěl, nebo do, do, dovoz těch eh, uzlu v Itálii a ve Španělsku. To přinese výhody pro země severní a východní Evropy a zvýší to diverzitu jejich dodávku plynu. Kromě to, jejich dodávky plynu. Kromě toho bych rád řekl, že je potřeba eh, naplnit společný regulační rámec. Je to naprosto klíčové pro vytvoření harmonizovaných pravidel pro přenos a ukládání eh, plynu. Na závěr bych rád řekl, že se blížíme eh, dokončení integrovaného trhu s plynem v Evropě, nicméně potřebujeme jedinečný přístup, který na jedné straně zohlední potřeby jednotlivých členských států, ale na druhé straně eh, půjde ještě dál a bude se, se, bude se snažit o vytvoření energetického modelu, který spojí výhody plynu, obnovitelných zdrojů energie eh, a tímto způsobem sníží rychle a účinně emise, ale zároveň umožní udržitelné dodávky energie pro celou Evropu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Claudio. Vzhledem k tomu, že pan předseda nás eh, musí opustit za 50 eh, minut, eh, necháme prostor pro dotazy. Nejprve pan Benson. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Jedna otázka, co se týče trhu s plynem v Evropě a tak dále. Navazuje to i na ten první panel Nord Stream 2. Víme, že chceme zabezpečit dodávky plynu do Evropy přes plynovody. A jak to říci? Myslím si, že hovoříme o bezpečnosti dodávek a slyšeli jsme od ostatních účastníků panelu, eh, že eh, budeme mít eh, další obrovské množství krychlových metrů v budoucnu a otázkou je, zda stále máme energetickou unii, když země mohou přijmout své vlastní rozhodnutí, například Německo a Rusko eh, přijali vlastní eh, rozhodnutí ohledně eh, způsobu zajištění dodávek plynu ETA. E mm, do budoucna musíme se tímto zabývat. A já bych chtěl vědět a chtěl bych slyšet, jaký je na to váš názor. Mm, co se týče tedy Nord Streamu 2 eh, a na místo různých propojení. Takže chcete, abych se vyjadřil k tomu v návaznosti na Nord Stream 2. Další dotaz, pan Zanato. Eh, děkuji. Já bych nejprve eh, chtěl poděkovat a chtěl bych pozdravit pana Diskalci který je eh, delegovaným správce ENI, který eh, přijel sem k nám eh, do výboru. Já samozřejmě souhlasím prakticky se vším, co on řekl, význam plynu, zemního plynu, význam metanu, význam diverzifikace infrastruktur, nejlepší možné využití infrastruktur, s tím já naprosto souhlasím, ale já bych měl dotaz v návaznosti na to, co jste řekl. Eh, jaký vliv má stávající cena eh, ropy na eh, trh s plynem. <clears throat> Pokud jde o nízké ceny ropy, hovoří se neustále o tom, že arabské země, Saudská Arábie a tak dále, se snaží bojovat proti plynu z břidlic. A já bych chtěl vědět, co si o tomto myslíte. Pan Tomes? Děkuji. Říkal jste, že obnovitelné zdroje, eh, s tím je celá řada problémů. Eh, ale eh, náklady na fosilní paliva pro společnost jsou mnohem větší než investice do obnovitelných zdrojů. Cena plynu po roce 2008 šla nahoru a nemělo to nic společného s eh, klimatickou e, politikou. Je to pouze indexace na e, kontrakty ropy. <clears throat> Vy jste rovněž nezmínil, e, já jsem s panem Podafy e, předsedal e, zasedání o, o environmentálních standardech. My potřebujeme <clears throat> Eh, především, eh, co se týče i eh, elektráren, především uhelných elektráren a její problematika jejich výkonnosti. Děkuji, pane předsedo. Pane Dekalci, vy jste zmínil dvě mm, důležité věci, které jsou důležité pro bezpečnou dodávku energie. Můžete prosím hovořit více nahlas? Zmínil jste dvě důležité věce, věci, které jsou důležité pro dodávky energii eh, do Evropy a to, že eh, tuzemská produkce plynu má být podporována a že je potřeba eh, více budovat propojovací místa, zejména v Jižní Evropě. Také jste zmínil, že je potřeba nové, tedy že jsou tady nové stroje, především ve Středozemním moři a e, že e, by se to týkalo větší domácí produkce, to by se týkalo Kypru, ale e, jak odhadujete možnosti s ohledem na klesající ceny plynu, aby tyto zdroje mohly být ve středozemním moři vytěženy? A za druhé, od vašeho předřečníka jsme slyšeli, že tady existují určité prioritní projekty, pokud jde o rozšiřování infrastruktury, je to ta iniciativa CC, CESAC. A mě by e, zajímalo, e, jak na to nahlížíte? Myslíte si, že pokud jde o Itálii a Jižní Evropu, až tady bude TAP, bude to stačit a až tady budeme mít ta propojovací místa, nebo byste eh, doporučovali ještě nějaká další opatření, pokud je o infrastrukturu. Děkuji a slovo má paní Tojer. Hmm, děkuji. Děkuji. A, a mm, dobré, dobré odpoledne. Já bych měla jenom jednu poznámku. Eh, jsem ráda, že jste tady hovořili o zabezpečení dodávek a vytvoření jednotného trhu, energetického trhu. To jsou skutečně dva klíčové cíle pro Evropskou unii a jsem ráda, že o tom hovoříte. Rovněž eh, jste zmínil jeden bod, který je velice důležitý, a to, že eh, nedostatečné zdroje a nedostatečné investice by nás měly navést k otázku, jak je v maximální možné míře co nejlépe využít Hmm, vzhledem k tomu, že se eh, již eh, investovalo mnoho do eh, sítí a tak dále. A to vzájemné propojení to je jedna z možností na nejlepší využití stávajících zdrojů a stávajících infrastruktur, které existují v Evropské unii. A táží se zda, můžeme realizovat další akce, tak, abychom nebyli v zajetí nedostatečných zdrojů a podhodnocení odhadů spotřeby. Děkuji, paní Bonafé. Eh, děkuji, pane předsedo. A eh, ráda bych eh, uvítala doktora Deskalsi. Já, hm, co se týče plynu a přechodu na nízkouhlíkovou společnost a cíle COP21, vy jste tady zmínil dva cíle, které jsou velice důležité Eh, a na ty bychom se měli zaměřit v energetice a to je diverzifikace zdrojů a druhé téma diverzifikace eh, eh, itinerářů přenosových sítí. My bychom tady rádi zdůraznili, že tady je třeba využít eh, příležitosti, eh, příležitosti, pokud jde o Nord Stream, ale na základě těch eh, reakcí a i na základě objevení nových ložisek ve Středomoří bych chtěla vědět, jak to je s tou možností toho půlu, toho takzvaného hubu ve Středomoří. Co si myslíte o vzniku takového toho hubu? Takže prosím, pane prezidente, pokud můžete odpovědět. První otázka cena plynu a celá řada otázek ohledně Nord Streamu. Jak eh, dobře víte, my nejsme v Nord Streamu 2, eh, to je Nord Stream 2, eh, to je plynovod určený vlastně pro sever Evropy, v Norsku dojde eh, k poklesu eh, produkce, takže to, to by mělo být eh, doplnění. A pokud je o dopad Nord Stream 2, hm, zda tím vytvoříme nějaký silnější hub v té severní části a zda tím zda to způsobí vyšší ceny Eh, pro severní Itálii, protože to nejde přímo z Ruska. Mm, ohledně tedy toho eh, dopadu na ceny eh, plynu pro jižní Evropu. To byla jedna otázka. A druhá, další otázka mm, ohledně zdrojů plynu. Myslím si, že ceny plynu jsou stále navázány na ropu, ne všude, ale jeden eh, sektor, eh, jedna oblast jsou Spojené státy, eh, tam není přímá vazba mezi cenami zemního plynu a ropy. Tam ty trendy jsou jiné. V Evropě stále existuje vazba Eh, především pokud jde o plyn pocházející z Ruska, eh, plyn z Norska, stále zde eh, existuje provázanost. Pokud jde o ty huby plynu v Evropě, v Itálii, tam, tam ta cena již není úplně navázána, takže Eh, tady je třeba eh, odlišit tyto dva eh, typy ceny a z tohoto důvodu je třeba znovu dojednat dlouhodobé smlouvy s Ruskem a Norskem, protože v těch hubech ty ceny jsou jiné. A v minulosti, když ta cena byla vyšší, tak to mavu byla nižší a my tedy existovala potřeba obnovit ty smlouvy a vyjednat nové podmínky. Eh, stále ale existuje eh, vazba eh, co se týče dálného východu, Tichomoří, ta vazba stále je, plně existuje. Tady je přímá vazba mezi cenami zemního plynu a ropy. Hm, otázka, o které jsem, o tom jsem již hovořil. Eh, to, co vynakládáme na obnovitelné zdroje, to, to jsou prostředky, které byly dobře vynaloženy, to bylo potřeba eh, z hlediska dlouhodobé hodnoty eh, pro naši planetu, pro lidskou populaci. To mm, nespochybňuji. Ale v poslední dekádě Eh, Evropská unie tedy eh, mohutně investovala eh, do odvětví, eh, do plynárenství a vytvořili jsme určitý paradox. Na jedné straně v posledních deseti letech investujeme 2000 miliard euro na obnovitelné zdroje, což je dobře, to je budoucnost, ale na druhé straně Eh, se nezabýváme otázkou energetického mixu. A pokud eh, tedy veškeré úsilí soustředíte na obnovitelné zdroje, tak na druhou stranu již nekontrolujete eh, energetický mix a vytváříte určitý paradox. A, to se týká energetiky jako takové, nejen elektřiny. Eh, uhlí roste, jak jste již říkal, protože ty eh, energetické náklady jsou eh, velice vysoké v Evropě. Ty jsou, energe, náklady na energie jsou dvoj až trojnásobné oproti Spojeným státům. Cena uhlí se nějakým způsobem vyvíjí, rostla cena eh, plynu, takže eh, eh, uhlí nyní roste o 10%, takže toto je jakýsi mix, který nebyl úplně zdravý. Pracovali jsme na obnovitelných zdrojích, investovali jsme do obnovitelných zdrojů, ale neřešili jsme problematiku energetického mixu. Jak pracovat na energetickém mixu? Musí Eh, eh, musíte eh, se zaměřit na vaše výrobní zařízení, to je jediný způsob. ETS, e Máte tam celou řadu. V systému ETS je celá řada kompromisů. EPS je velice jednoduché. tam je 450 eh, gramů na tonu, na kWh. Pokud eh, produkujete více, tak eh, nemůžete vyrábět a to vás nutí změnit ten přístup, ať již se to týká ropy, hnědého uhlí, černého uhlí. A ty, ty jsou mimo hru a ne plyn, tam je to nižší. A existuje určité srovnání, které třeba provést a to se vztahuje na ty nástroje EPS. Myslím si, že EPS eh, je jediný způsob, jak podporovat obnovitelné zdroje, investovat do obnovitelných zdrojů a zároveň v rámci EPS eh, budete mít eh, výrobní zařízení a zdroje, které budou účinnější. Já se pokusím to schrnout. Pokud jde o ten východní hub, Eh, říkal jsem, eh, že se investovalo hodně do infrastruktury. Eh, Evropa nemá mnoho zdrojů, je chudá na zdroje, máme, nemáme příliš mnoho plynu, máme slunce, vítr, prakticky 75% plynu se dováží, takže ta problematika zabezpečení je velice významná. Ale my jsme investovali obrovské prostředky do infrastruktury a my to eh, musíme využít. To je náš zdroj. Infrastruktura je naším zdrojem a máme eh, plyn, který je blízko našich hranic. Protože když hovoříme o hm, eh, východním středomoří a o habech ve východním středomoří, je tedy Kypr, Egypt, Izrael, kde Eh, je 3000 BCM plynu ložiska, takže máme potenciál to ještě zdvojnásobit. <clears throat> Takže to jsou eh, místa, která nejsou pouze eh, doplňujícím zdrojem, ale řeší velkou část té problematiky pro Evropu. Můžeme za rozumnou cenu toto množství dopravit do Evropy. A proč je důležité to vzájemné propojování? protože tady máme italské, španělské infrastruktury a my musíme být schopni dopravit eh, z nich plyn i na sever. A v současné době je pouze jediná cesta eh, ze severu na jih a to je eh, pouze problém zpětných toků. My pracujeme na zpětném toku přes Itálii, Švýcarsko, Rakousko, Německo, eh, aby došlo ke zlepšení o 20 BCM a dále je tady eh, Španělsko a mezi eh, Španělskem a Itálií v rámci stávajících zařízení to představuje asi 70 až 90 miliard krychlových metrů a Dále je třeba zlepšit tu osu západ-východ. Eh, My máme koridor sever-jih, máme eh, východ-západ a musíme eh, vytvořit ale i koridor západ-východ, tak, abychom se pokryli i celou východní Evropu. To není příliš nákladné, můžeme využít ten stávající potenciál, můžeme využít ty prostředky, které již byly vynaloženy Musíme pokračovat ale i nadále v, s obnovitelnými zdroji a vytvořit co nejlepší energetický mix. Máme e, nyní <clears throat> plyn, který je blízko, který je v Africe, v severní Africe, ve Středomoří a já myslím, že to, je, to jsou možná budoucí řešení. Mač viceprezident Děkuji, to byl tady eh, Claudio Discalci. Děkujeme vám za to, že jste dorazil mezi nás, za to, že jste odpověděl na otázky. Doufám, že jsem teď alespoň vyslovil vaše jméno správně. Já se vám omlouvám za eh, tady chybnou výslovnost. A teď má slovo paní eh, Agáta Loskota Strachota z Centra pro východní studia. Studovala také na Belgické univerzitě a má 15-leté zkušenosti s výzkumem v souvislosti s trhem s plynem a s politikou v oblasti energií v rámci Centra pro východní studia a také konkrétně pokud jde o Kaspijskou oblast, Turecko, Irán a Energy Policy Desk, které tedy předsedala, když to existovalo a potom eh, vztahy s Ruskem a Ukrajinou v oblasti eh, plynu. Také jste se účastnila aktivit eh, externího think tanku a účastnila jste se různých projektů financování v rámci EU, ekonomické aspekty energetických odvětví například a organizovala jste četné konference evropských institucí, Eh, i NATO eh, a i Mezinárodní energetické agentury v Paříži. A já bych vás nyní požádala, abyste se chopila slova. Děkuji, pane premiére. Dobrý den, eh, děkuji. Je to pro mě velká čest, že mohu být mezi vámi a mohu hovořit o bezpečné dodávce plynu v Evropském parlamentu. Chtěla bych hovořit o diverzitě a o tom, jakým způsobem by to mohlo být výzvou pro politiku bezpečné dodávky v Evropě. Je tady celá řada výzev, které ovlivňují dodávání plynu do Evropské unie. Je tady eh, riziko dlouhodobých eh, nebo eh, krátkodobých přerušení dodávek plynu ze strany Ruska. O tom se diskutovalo velmi často, ale je tady také problém z různých přerušených dodávek nebo výkyvů, pokud jde o dodávku ze Severní Africe. Také se hovoří o poklesu interní produkce plynu v Evropské unii. Je tady tato hrozba také také pokud jde o produkci plynu v Dánsku. A je tady výzva možné neudržitelnosti eh, úrovně produkce plynu v Norsku no, v dlouhodobém hledisku. Jsou tady také rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o jejich hlavní priority a rizika, jak je vnímají a co je možné udělat, aby se pojistili proti eh, těm konkrétním rizikům, která jim hrozí. Ráda bych ilustrovala tyto rozdíly a za tím účelem bych vám ráda ukázala toto možná zjednodušení srovnání různých přístupů k zabezpečení dodávky v Německu a v Polsku. Pokud jde o Německo, tak z dlouhodobého pohledu se zaměřuje na udržitelnost dodávek plynu, ale také usiluje eh, o to vybudovat roli plynu v rámci energetického mixu, jakožto určitého záložního paliva, pokud jde o plyn eh, z Ruska tak eh, německé společnosti, jak se zdá, eh, tuto dodávku spojují eh, se stabilní dodávkou, se stabilitou, s bezpečnou dodávkou a také si představují nebo počítají s tím, že je to dodávka za nejnižší cenu s nejnižšími náklady. Vnímají, že je možné získat určité ekonomické výhody, pokud bude dodávka od Ruska stoupat. Ehm, pokud jde o vztahy s Ruskem v oblasti plynu, tak Německo usiluje o normalizaci vztahů. A pokud jde o eh, bezpečnou dodávku, tak tady je eh, snaha zajistit stabilní a rostoucí eh, dodávky ruského plynu pokud jde o Evropskou komisi, tak její roli vnímají spíše jako omezenou v této věci. Pokud jde o Polsko, tak to je zaměřeno na krátko a středně eh, dobou bezpečnost dodávky. Vnímají tady určité riziko přerušení, eh, třeba i v rámci příští zimy. A nejsou si jistí, jestli by bylo moudré dlouhodobě zvýšit roli plynu v energetickém mixu. Pokud jde o plyn z Ruska, tak Polsko ho vnímá jako zdroj eh, ohrožení bezpečnosti dodávky a je to vnímáno jako historicky nákladná dodávka, nákladní plyn, protože Rusko eh, mělo vždy dominantní pozici v této oblasti dodávky plynu z Ruska mohou mít také eh, vliv na eh, oblast zahraniční a bezpečnostní politiky. Tak to Polsko vnímá. Proto je Polsko velmi opatrné, pokud jde o vztahy s Ruskem eh, a vše je vnímáno jaksi podmíněně i v souvislosti se situací na Ukrajině. Polsko by si chtělo zajistit diverzifikaci dodávky a chtělo by mít dodávku zajištěnou při nejmenším ze tří zdrojů a snaží se snižovat podíl eh, ruského plynu. Eh, role Evropské komise je vnímána jako důležitá, aby zajistila rovné podmínky uvnitř Evropské unie a také eh, je vnímána jako důležitá ve vztahu k Rusku a Gazpromu. Jak vidíte, eh, tak ten přístup se odlišuje a ukazuje to také rozdíly mezi střední a východní Evropou a zbytkem Evropy. A podle toho, nebo to ovlivňuje také projekty v oblasti infrastruktury. Jsou tady projekty, Eh, nových eh, tedy plynovodů, například tady máme Nord Stream 2, to je takový eh, zajímavý příklad těchto projektů. Toto podporují některé evropské státy a Gazprom, ale ano, ono by to mělo umožnit další dodávku cest, další eh, cesty dodávek z ruského plynu. A má to, eh, mělo by to vliv eh, na různé trhy v Evropě. A uznává se tady regionální charakter, charakter nebezpečí dodávek nebo možného ohrožení dodávek. Tento projekt je ovšem kontroverzní a rozděluje Evropskou unii umožňuje řešení na regionální úrovni, ale vlastně to nebylo konzultováno s místními aktéry a může to být v rozporu zájmy některých zemí nebo eh, společností eh, v tomto regionu. Jsou tady obavy, že to zvýší závislost na ruském plynu, eh, že to vlastně sníží možnosti diversifikace a zvýší to tržní sílu o Gazpromu. Eh, ovlivňuje to také cíle eh, například zahraniční eh, politiky. Je zde otázka souladu s evropskou legislativou. Jsou tady také projekty, které mají zajistit bezpečnost dodávky diverzifikací zdrojů dodávek je zde snaha snižovat závislost eh, na eh, tedy obvykle dodavateli Rusku, to znamená zejména pro eh, východ a středo, vý, střed, středoevropské země. Mohu uvést příklady. Jsou jižní plynový koridor, potom balský plynovod, eh, propojení eh, s Norskem a mm, eh, pak jsou tady projekty třeba v Jaderském moři a tak dále. Tyto projekty jsou svým rozsahem menší, jsou důležité pro jednu nebo maximálně několik zemí a mají většinou pouze regionální dopad, který je pouze potenciální a není jasně daný. Ehm, někdy je zde problém vstupu na trh, protože Gazprom tady má velmi silnou zavedenou pozici a, a ty projekty jsou naplánované tak, aby dodávka byla poskytována na malý trh, roztříštěný trh. A, a e, takže tady je důležité mít politickou podporu pro tyto projekty, aby mohly odstartovat a být dotaženy e, do konce. Tady máme eh, evropské návrhy, návrhy Evropské unie. Tady snaha eh, povýšit určitý společný evropský nástroj pro prevenci rizika. Je zde snaha zahrnout regionální plánování a solidaritu. Například mohou být vytvářeny různé platformy, Eh, pro eh, různé skupiny zemí eh, ze střední a východní Evropy, ze severní západní Evropy. Je tady snaha pochopit zájemné rozdíly v přístupu, jaké má kdo priority a tak dále. A je zde snaha Eh, vytvořit společné regionální řešení. To znamená, tyto země by se musely shodnout na alespoň jednom společném cíli. A potom díky tomu by možná bylo možné eh, předávat eh, nejlepší postupy v určitých regionech, mohly by se překonávat různé nedostatky, budovat se vzájemná důvěra a vytvořila by se jednotná pozice Evropská unie tváří v tvář těmto výzvám zabezpečení dodávky. Důležitý je vztah mezi bezpečností dodávky a plynovým eh, trhem. Jak to může ovlivnit trh v dobách, kdy není eh, žádná nouzová situace, to je většina, eh, většina času. Pokud jde o rozdíly, tak samozřejmě existují rozdíly mezi evropskými státy, no, pokud jde o cíle bezpečné dodávky, Není jasné, jakou roli hrajou, hrají jednotlivé instituce a specifičtí aktéři. To může stížit eh, vytváření společné efektivní eh, strategie bezpečné dodávky a je potřeba zaměřit se společně na vývoj eh, různých nástrojů které by pomohly právě bezpečné dodávce. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem hovořila příliš dlouho. Děkuji. Děkuji vám, paní Loskot Strachota, za velmi podrobnou prezentaci a nyní tedy předám slovo řečníkům za jednotlivé frakce. Máme zhruba 10 minut. Nejprve pan Turms. Já si myslím, že je velmi dobré podívat se na to tímto způsobem z různých hledisek. Ehm, zaměřit se na dvě odlišné země EU na Německo a Polsko. Před několika lety mi někdo řekl, neměl jsem možnost to prověřit, že došlo k dohodě mezi Ruskem a Polskem v raném stádiu po změně režimu, to znamená po pádu komunismu a první kačinského vláda v podstatě zrušila tuto dohodu Rád bych se zeptal, jestli jsou tu nějaké historické, jestli, jsou tu tady důkazy, že k tomu došlo, protože bylo řečeno, že no, první Nord Stream byl postaven pouze eh, proto, že Polsko nedostalo svým závazkům vůči Rusku. Rád bych se zeptal, jestli tedy je to pouze akademická debata, nebo jestli je to i nějak podloženo, jestli tato argumentace, která je například v Německu velmi populární, je něčím podložena. Druhá věc tento eh, nový plynovod eh, z Norska do Dánska, z Dánska do Polska. Jak, do jaké míry je to reálné, do jaké míry by se to vyplatilo, kolik miliard kubických metrů by se tím převádělo. Já v tuto chvíli eh, se zaměřuji na jihovýchodní Evropu a pochopil jsem, že všechny země by chtěly být uzlem, pokud jde o plynárenství. Bulharsko nebo Rumunsko. Rumunsko má vlastní zdroje plynu a říká, že tedy chce být uzlem. A pokud budete hovořit s někým v Řecku, tak bude tvrdit, že Řecko je tím uzlem. Je to směšné. Eh, my tady nemůžeme vytvářet eh, uzle, Eh, pro převod plynu ve všech členských státech. To znamená, že bych se vás rád zeptal, co byste eh, poradila vy. Já vím, že potřebujeme trh s LNG v Evropě, ale měli bychom tedy eh, překonat ty národní přístupy a dostat se přístupu regionálního, regionálnímu. Já si myslím, že toho součástí musí být i Srbsko, protože i Srbsko je velký spotřebitel plynu, to znamená, že by bylo lepší, kdybychom měli regionální eh, trh s plynem, jehož součástí by byly i nečlenské země EU. Děkuji. Prosím, kolego, máte slovo. Děkuji za tuto studii a ano, je opravdu velice zajímavé eh, se dívat na to, jak každý sleduje svůj zájem. Německo, a já chápu jejich stanovisko, chce v případě problémů s, s dodávkami, eh, které by vznikly v Polsku nebo v Ukrajině, mít eh, zásobu plynu. My ve Francii máme obdobný problém, pokud zítra by měl vypuknout nějaký konflikt mezi Polskem a Ruskem nebo mezi eh, Ukrajinou a Ruskem, tak my máme také problém, musíme diverzifikovat eh, zdroje zásobování. Já konstatuji, že Evropa nepřinesla eh, energetickou bezpečnost. Předtím jsme ji měli, protože ta naše vize nebyla politická. A i přesto, že jsme neschvalovali politický režim v Rusku, měli jsme energetickou bezpečnost. Takže eh, já jsem velice znepokojen, protože zastávám názor, že Evropa eh, nepřináší nic navíc, ale naopak eh, přináší velkou nejistotu, protože energetickou bezpečnost neřeší z technického úhlu pohledu, ale z politického úhlu pohledu. A tady vám musím říci, že to je nekonečný boj, protože to budou hodnocení čistě subjektivního charakteru. Polsko eh, subjektivně vnímá Rusko, my možná také eh, subjektivně vnímáme jiné země, ale takto z toho se nikdy nedostaneme a nemáme žádnou společnou strategii a za eh, energetickou bezpečností vidíme nyní jenom politickou vizi. Ano, děkuji. I já bych chtěla položit otázku. Hovořila jste o roli Evropské komise. Komise skutečně musí sehrát velmi důležitou roli v tom smyslu, že musí vytvářet rovné podmínky pro všechny. To ještě není dokončeno, realizováno a proto eh, bych se ráda zeptala, co je možné učinit pro to, aby se tak stalo. Děkuji. Děkuji vám za otázky. Pokud jde o dohodu mezi Polskem a Ruskem, nevím, co přesně tím myslíte. V každém případě eh, se počítalo se dvěma projekty, které se eh, nerealizovaly. Eh, došlo tam k nějakému nedorozumění mezi Polskem a Ruskem, nedospělo se tedy k dohodě a Kromě toho eh, se objevil plán obejít Ukrajinu Polskem a Slovenskem, ale z politických důvodů se tento projekt také nerealizoval. Pokud jde o to spojení s Norskem a s Pobaltím. Vy jste se ptali, jaký to má, jakou to má motivaci. Polsko se snaží o diverzifikaci, o třetí nezávislý zdroj plynu. Chceme tím posílit konkurenceschopnost eh, nebo konkurenci na trhu v Polsku a v celém regionu. Musíme si uvědomit, že klesá bezpečnost dodávek eh, plynu i v Dánsku. Před několika týdny se objevila informace, že by se měla eh, zavřít že by se mělo zavřít eh, to největší zařízení v Dánsku. To znamená, že skutečně je potřeba, aby se objevily nové zdroje plynu a aby také tu byla nová propojení. Pokud jde o ty uzly, o kterých jste hovořil, o ambice jednotlivých členských států, tak já naprosto souhlasím s tím, že eh, jednotlivé členské státy tu mají eh, svoje ambice, že každý by chtěl být tím uzlem. My se musíme zaměřit na rozvoj regionální infrastruktury. infrastruktury. Slyšeli jsme že jsme investovali v posledních 20 letech eh, do evropské plynárenské infrastruktury více než 65 miliard euro. Já si myslím, že pouze zlomek z toho putoval do eh, východního východní Evropy. Tato, tento region je skutečně ne, nedostatečně rozvinut, pokud jde o infrastrukturu. To znamená, že potřebujeme pod, podpořit trh, posílit trh, ale zároveň musíme posílit poptávku po trhu. I Polsko je jednou ze zemí, kde by poptávka po plynu mohla do budoucna růst. A nyní k té oma poznámce, která tu zazněla, která se týkala evropské bezpečnosti dodávek energie, pro, podle mě je klíčovou otázkou to, že bychom se měli snažit shodnout na nějakých společných cílech. Rizika pravděpodobně budeme vidět podobně. Na tom se pravděpodobně dokážeme shodnout, ale měli bychom se shodnout i na tom, o co se snažíme, jaké jsou naše cíle. A to nám pomůže při vytváření těch konkrétních nástrojů. A to je všechno. Děkuji. Ano, děkuji. A v tuto chvíli předám slovo panu předsedovi Buskovi, který je zpravodajem v tomto důležitém bodě a poprosím ho, aby tedy e, učinil závěry nebo přednesl závěr. Ano, děkuji. Milí kolegové, máme před sebou velký kus práce. Jako výbor ITRE. Dvě nařízení, dvě sdělení, Musíme na tom začít pracovat. Myslím si, že naše diskuze ve výboru ITRE jsou v tomto smyslu velmi užitečné. Myslím si, že za těmi návrhy Evropské komise se skrývají eh, určité předpoklady. Jde o vytvoření spolehlivého trhu s plynem, a o bezpečnost dodávek plynu v Evropě. Přičemž musíme mít na paměti veškeré dopady, které to má na naše hospodářství. Byli bychom rádi, kdyby naše hospodářství bylo více konkurenceschopné a kdyby také dodávky plynu byly spolehlivé myslím tím dodávky pro členské státy a pro občany. Kromě toho eh, se musíme zaměřit na společnou zodpovědnost, musíme se zaměřit na solidaritu, na tu hodnotu solidarity, kterou vyznáváme. Musíme se postarat o to, aby to skutečně bylo vtěleno do legislativy. Je to velmi eh, důležitá hodnota v EU, ale bylo by dobré, kdybychom solidaritu jako hodnotu eh, v EU eh, nějak přenesli do té legislativy, tak aby tady byla skutečná zodpovědnost. To by bylo do budoucna velmi důležité. Země energetického společenství by měly vytvořit energetickou unii na základě mezinárodních dohod. Tam, kde je to potřeba, samozřejmě ne ve všech případech. A Kromě toho bychom mohli vytvořit eh, takovou skupinu, která by společně nakupovala. Díky tomu bychom dosáhli nižších cen a byli bychom také silnějším, důležitějším partnerem pro naše partnery. To všechno máme tedy před sebou, musíme vytvořit jakési nouzové koridory pro případ krize. Ve všech částech EU by tady měly být takovéto nouzové e, koridory, tak abychom do budoucna mohli čelit závažným krizím a naléhavým záležitostem. V tomto smyslu e, tedy e, mohu konstatovat, že náš dnešní seminář, naše dnešní veřejné slyšení bylo pro nás pro všechny velmi užitečné a děkuji všem za účast. Děkujeme také všem řečníkům. Um, um, Vážení kolegové, eh, pan místopředseda Ansip eh, právě přichází eh, a přijdeme tedy k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je výměna názorů s panem Androsem Ansipem. místo odpovědným za jednotný digitální trh a je to součást strukturovaného dialogu. My eh, postupujeme eh, takto po jednotlivých etapách strukturovaného dialogu s Evropskou komisí. Dombrovskis, next time for you, yeah. to the French, because you, you refused, you remember. <laughs> Well, uh, dear friends. Vážení kolegové, rád bych vám všem připomněl, že ITRE eh, spolu pořádá eh, parlamentní eh, práci na usnesení ohledně jednotného digitálního trhu, což bylo schváleno na lednové plenárce v tomto roce. Z toho bude plynout celá řada návrhů, rozhodnutí o spektru, eh, celé zbytný balíček komise ohledně digitalizace evropského průmyslu, eh, revize eh, v oblasti telekomunikací, která přijde za pár měsíců a čekáme i další návrhy a to v nejbližším možném termínu. Takže je tady celá řada témat, o kterých můžeme hovořit. Rád bych také eh, připomněl, že eh, pan místo předseda ANSIP eh, byl přizván výborem ITRE v rámci kontextu strukturovaného dialogu, který je velice důležitý pro Evropský parlament. Pan místo předseda ANSIP nás bude informovat o posledním vývoji implementaci pracovního programu komise 2016 a pohovoří rovněž o její výhledu do, pro rok 2017. My jsme se s panem Ancipem eh, setkali na zasrání předsedů a diskutovali jsme o jednotlivých aspektech eh, jednotného digitálního eh, trhu a telekomunikačního balíčku, který je tak důležitý pro nás. <clears throat> Máme asi hodinu 10 minut k dispozici, to není tak špatné a pokud mohu tedy, pane místo předsedo, Eh, vás eh, požádat, abyste nás seznámil s vaším stanoviskem a eh, abyste pronesl váš úvodní příspěvek. Děkuji, pane předsedo. Takže Eh, v prosinci eh, jsme hovořili o strategii, připravili jsme první eh, návrhy ohledně strategie jednotného digitálního trhu. Týkalo se to přenositelnosti, smluvních pravidel a navrhli jsme mít harmonizovanější pravidla a v únoru jsme předložili návrh 700 MHz Ehm, hmm, spolupracujeme na tom i eh, s výborem ITRE. Eh, nizozemské eh, předsednictví odvedlo obrovský kus práce, pokud jde o návrh na 700 MHz. Jak si vzpomínáte, my jsme se rozhodli to rozložit na dvě části. Ehm, hmm. 694 až 790 MHz. Eh, bude záležet na poskytovatelích eh, eh, telekomunikačních služeb a 470 až 684 694 MHz zůstane pro pozemní tele, digitální televizní vysílání Eh, a tak dále. Takže to je eh, velice důležitý eh, návrh, který nese více jasnosti do této oblasti, protože tady není žádná v tuto chvíli předvídatelnost z dlouhodobého hlediska, kdo bude moci jak využívat ty jednotlivé frekvence a z tohoto důvodu nikdo nechce tedy investovat. Naším cílem je tedy eh, zajistit eh, poskytovatelům služeb eh, tuto nastavbu a sníme totiž o 5G, o internetu věcí, o konektivitě v automobilech a máme tady zatím 700 MHz. A myslím, že toto rozhodnutí Eh, bude velice užitečné eh, pro tradiční eh, vysílání, pozemní televizní vysílání, protože tyto frekvence není možné používat již příliš dlouho. Samozřejmě na radě některé země žádali o delší období, aby to nebylo 2020, ale 2022 pro, jako termín implementace. Všichni víme, že v Jižní Koreji, v Japonsku, oni eh, začnou využívat eh, velkou většinu eh, aspektu balíčku 5G již v průběhu olympijských her 2018 až 2020. V Evropské unii Chceme mít rovněž standardy 5G eh, v roce 2020. A dle Ericssonu alespoň dvě eh, města začnou využívat eh, hlavní standardy 5G od roku 2018 a jsou to města Stockholm a samozřejmě Tallinn. Takže musíme si pospíšit. A není otázkou, jak eh, tedy Evropský parlament nebo Evropská komise budou eh, štědré. Je to otázka eh, budoucnosti našich zemí, budoucnosti Evropy. <clears throat> Zda tedy chceme jenom dobíhat nebo být vůdčím subjektem. Samozřejmě Eh, situace eh, v různých členských státech je velice odlišná. Například ve Finsku eh, <clears throat> Oni nepoužívají ty frekvence pro digitální pozemní vysílání, takže to není pro ně problematika, ale v jiných zemích, například v Itálii, tato frekvence je využívána právě pro eh, pozemní eh, televizní vysílání a samozřejmě musíme zde hledat eh, řešení pro ty země, kde s tím mají určité komplikace, protože toto pásmo využívají především pro to pozemní televizní vysílání. Pak Existují další eh, komplikace v návaznosti na pásmo 700 MHz a obecně eh, řečeno eh, lze říci, že za nizozemského předsednictví členské státy a především předsednictví odvedli opravdu, opravdu obrovský kus výborné práce a tento eh, přístup by měl být potvrzen eh, 25. května. Eh, v minulém měsíci jsme přišli s balíčkem ohledně digitalizace průmyslu. Týká se to i evropské cloudové komunikace. V současné době investujeme asi 70 miliard euro Eh, do výzkumu, eh, do vědy a eh, tyto výsledky vědeckého výzkumu jsou uloženy někde na různých serverech, na různých cloudech a vzhledem k nedostatečné interoperabilitě není možné je plně využít Eh, není možné plně eh, zužitkovat eh, tyto výsledky, vědecké výsledky, výzkumné práce, univerzita a tak dále. A je tady tedy požadavek na ten evropský otevřený cloud pro vědecké účely. A pak je to i o prioritních standardech IKT, a bojování proti eh, bariérám. Eh, chtěli bychom urychlit naše eh, činnosti. V posledních letech se věnujeme tedy 5G, cloudu, internetu věcí, kybernetické bezpečnosti. Rád bych řekl zcela jasně, standardizace by Měl být proces na dobrovolné bázi. Eh, proces, který eh, by měl být eh, standardizovaný, ale je to něco, co probíhá v Evropské unii. Evropská komise samozřejmě to může do určité míry ovlivnit, ale nemůže ovlivnit může eh, spíše iniciovat určité trendy, ale je velice důležité, aby ty aktivity byly koordinovány tak, abychom dodrželi stanovené eh, standardy. Jenom jeden příklad za Evropskou unii. Eh, v Evropské unii máme 600 různých standardů, pokud je o internet věcí. A možná je to příliš mnoho standardů pro malé a střední podniky eh, je to již eh, prakticky neuchopitelné. Ne, nerozumí těmto všem standardům. A pokud je eh, ty aplikace následně, pokud chcete propojit jednotlivé, jednotlivá zařízení, což je velice důležité z hlediska například i energetické účinnosti, účinného využití, tak potřebujete mít mít nějaký čip, který bude v lednici, který bude vysavači a tak dále. A cena těch čipů v současné době je 50 euro. Pokud bychom byli schopni vytvořit jednotný eh, otevřený standard, tak cena Eh, cena toho čipu by byla pouze 1 euro. A to není eh, pouze otázka pro eh, spotřebitele, zda budou <clears throat> platit další, další prostředky, ale je to i otázka naší konkurenceschopnosti. Prezident IBM navrhoval že e, bychom vytvořili mezi Evropou a Amerikou společný standard e, pro internet věcí. Takže e, tento balíček pro digitalizace průmyslu, to je také součástí toho našeho akčního plánu. Rovněž bychom Eh, zavedli jednotný princip pro podnikatelské subjekty. Eh, v současné době existuje celá řada registrů eh, podnikatelských subjektů, které spolu vzájemně nekomunikují. Pokud chce někdo podepsat dohodu v Belgii, a pochází z jiného členského státu EU, tak otázkou pak je, jakým způsobem my se dozvíme, zda Eh, ten člověk eh, skutečně zastupuje danou společnost. Eh, potřebujeme k tomu mít potvrzení, které je na papíře. Musí si přivíst papír ze země původu a tam z daného obchodního rejstříku si nechat vystavit toto papírové potvrzení, což vypadá dost podivně v 21. století, kdy musíme stále mít ty, tato papírová potvrzení a nejsme schopni vytvořit eh, eh, pracovní prostředí takové, aby ta informace eh, cirkulovala přes hranice. <clears throat> Ve středu předložíme návrh o elektronickém obchodu. Eh, to se možná netýká až tolik výboru ITRE, ale je to velice významný návrh. Zase se to týká eh, <clears throat> dalšího eh, vývoje. Máme určitý problém. 2% z těch, kteří si chtějí koupit něco v jiné zemi, se nakonec dostanou na ty internetové stránky. A 27% Eh, kteří se nakonec dostali, tak se jim nepodařilo se zaregistrovat. A 32% eh, z těchto eh, lidí, kteří byli nakonec tak šťastní, že neměli problémy s registrací a tak dále, tak narazili na problém s dodáním, s doručením a pokud neměli problémy s doručením, tak jen 620 26% eh, eh, těchto lidí nebylo schopno eh, zaplatit. Máme standard CEPA v Evropské unii, ale 26% zákazníků nemohlo zaplatit. Takže ve finále pouze 36,6% těch, kteří se snaží koupit zboží nebo služby v jiné zemi EU. Jenom tomuto procentu se to podařilo. A otázkou je, zda to je tedy jednotný eh, trh, který máme v Evropské unii. Proto musíme eh, vyřešit tyto problémy a my eh, budeme nabízet, navrhovat povinnost prodávat stejně jako tuzemskému zákazníkovi. To se netýká doručení, ale znamená to, že Eh, se musí eh, tedy uplatňovat eh, legislativa prodávajícího. A pak je tady tedy otázka cenze doručení v rámci Evropské unie, ale měla by tady být každopádně větší transparentnost, protože to je skutečný problém, pokud jde o ceny doručení v Evropské unie A my doufáme, že pokud to bude transparentnější, tak eh, vytvoříme eh, účinnější hospodářskou soutěž a bude to eh, konkurenceschopnější i pro naše občany. Takže tento balíček do toho balíčku rovněž je i směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Budeme diskutovat i o pravidelech pro jednotlivé eh, platformy. To se bude konkrétně týkat eh, výboru ITRE. Pokud jde o platformy, my jsme se rozhodli, že nezvolíme ten horizontální přístup. Eh, my řešíme určité problémy, které se týkají platform. Lidé si stěžují na to, že tam je nedostatečná eh, transparentnost, eh, když dochází třeba k propagování vlastních služeb, eh, <clears throat> můžete tam <clears throat> se objevují ty vůdci toho trhu. Pak je tady problematika například ochrany spotřebitele, Eh, ať už jsou to daňové služby, eh, všechny subjekty v Evropské unii musí dodržovat eh, pravidla a musíme je ale upravit novým technologiím. Jiní se stěžují na ten nedostatek no, vlastně, pokud je o hodnoty platformy, které zprostředkávají Eh, obsah, který je zákonný, ale používají jej nezákonně, vydělávají na to eh, peníze eh, určitou formou odměny. Takže to, jsou, to je celá řada problematik, které musíme vyřešit, celá řada problémů a A to je také návrh, který eh, předložíme ve středu. Já vím, že jsem již překročil eh, čas. Eh, v červnu budeme řešit i kybernetickou bezpečnost, návrh PPP a vz... <clears throat> A já se pokusím to trochu urychlit. V září máme velice důležitý Eh, návrh eh, pro výbor ITRE, eh, reforma telekomunikačních pravidel a v jádru tohoto návrhu bude problematika spektra. Musíme posílit koordinaci v této oblasti. Rád bych to řekl znova. Ještě jednou, Evropská komise nechce eh, peníze členských států, eh, pokud je o eh, prodeje frekvencí. To, o tom si rozhodují členské státy, jakým způsobem budou získávat zdroje z spektra. Jde pouze o širší koordinaci, kterou prostě potřebujeme. Takže můžeme snít o propojených autech, která by mohla překračovat hranice Eh, díky té eh, posílené spolupráce, ale bohužel to je zatím pouze náš, eh, naše zbožné přání. Takže to je věc, o které budeme diskutovat. Časový harmonogram alokace spektra musíme koordinovat rovněž délku, dobu trvání licencí. Já si myslím, že delší období by mělo být lepší. Spojené království má určité omezení, určitá omezení. Někdo navrhoval 5, 25 let. 25 let je určitě lepší než 5 let, protože pokud máte příliš krátké časové období, tak zase nikdo nebude eh, připraven do toho investovat. A rovněž musíme eh, koordinovat eh, pokrytí Eh, a působnost vlastně těchto aspektů. Eh, zda dnes eh, ta situace v Evropské unii je velice rozdílná, ale pokud chceme mít ta propojená auta, konektivitu automobilů, tak musíme opravdu úzce spolupracovat i na pokrytí a sdílení spektra. To je také eh, další aspekt, eh, který bychom měli koordinovat. Eh, a rovněž to bude o investicích, investicích do venkovských oblastí a tak dále. A pokud o poslední čtvrtletí aktualizace Free Flow a ještě jsem zapomněl červnu revize velkou obchodu. A od 15. června 2017 bude zrušen tedy roaming a my musíme nalézt eh, řešení, pokud je o velkoobchodní eh, tarify. Poslední eh, série návrhů. I eh, právě si eh, a směr, tato směrnice a eh, práva duševního vlastnictví a jejich vymáhání a tato příslušná směrnice. Tak není toho málo, omlouvám se, hovořil jsem dlouho. No, a, a mnoho nejrůznějších legislativních návrhů nebo pravidel a my na všechny samozřejmě čekáme. A nyní tedy dáme prostor na otázky a na připomínky. A nyní má slovo za EPP kolega Body. Bony. Děkuji, pane eh, místo předsedo komise, děkujeme za vaši prezentaci, za ty nové informace a také za eh, ten eh, celkový pohled na digitální výzvy. Před rokem jsme začali pracovat na digitálním jednotném trhu a já si myslím, že eh, se dostáváme dopředu, sice ne příliš rychle, ale odhodlaně. A já si myslím, že toto odhodlání je nesmírně důležité, protože nám umožní, abychom eh, zvážili nejrůznější rozměry tohoto problému. Já bych se zmínil o několika tématech. Jedna z důležitých věcí je, abychom si uvědomovali, že klíčová řešení pro utváření jednotného digitálního trhu souvisí s technickou organizací a s technickými podmínkami. Jedna z těchto podmínek, a se to zmínil, eh, to jsou normy, standardizace a mě by zajímalo, jak vytvořit eh, dobrou rovnováhu mezi eh, dobrovolným eh, modelem standardizace ze strany průmyslu v Evropě, jak jste to zmínil, a na druhé straně eh, prosazovat určité standardizační postupy, šířit otevřené standardy a vnést do toho nějaký řád, protože je to velice důležité například pro internet věcí a tak dále. Dále eh, sdělení o eh, interoperabilitě, i identitě a šíření těchto věcí mezi členskými státy, tedy těch elektronických řešení těchto věcí. Máme mm, určitý projekt s myšlenkami, který, které se zabývají eh, elektronickou identifikací a autentifikací. Ale já se obávám, že v členských státech nebudou na to připraveni včas na eh, tedy tyto věci a eh, vývoj trhu. Eh, dále vývoj regulačního rámce. V mnoha návrzích se komise nezaměřuje pouze na silnou regulaci, ale v několika oblastech je komise mnohem obezřetnější a opatrnější. Já si myslím, že to je správné. Předkládá tam určité návrhy, na eh, soukromé a veřejné partnerství, například při přípravě kodexu chování, říká v oblasti mHealth, tam takový kodex máme. A já si myslím, že v mnoha oblastech je lepší mít soft law, soft pravidla. Je to lepší, než tam mít eh, naprosto přesně daná přísná pravidla, protože eh, tady je potřeba zohledňovat také technologie a inovace, protože eh, tady ve srovnání s legislativou eh, technologie vždy vyhrají a inovace. Pokud jde o platformy, tak ministerstva některých evropských zemí před zasedáním Rady pro hospodářskou soutěž, pro uh, Eh, energetiku a tak dále, předložili dopis předsednictví a také eh, komisi, kde byly určité návrhy zaměřené na posun jednotného trhu do digitálního věku, tak, aby se nezatížili podniky a uživatelé v souvislosti s novými eh, řešeními těch zmíněných platform. Pan Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Už je to rok, co digitální jednotný trh byl prohlášen za jednu z priorit této komise. Byla zahájena práce na tomto tématu Evropský parlament se k tomu již vyjádřil svou zprávu a my jsme tam hovořili o možnostech, eh, které digitální trh poskytuje, ale samozřejmě jsou tady i určitá rizika, kterým se musíme postavit. Musíme například zabránit tomu, aby nenarůstala digitální propast nejenom mezi různými regiony, ale i mezi generacemi. Je třeba zároveň také chránit práva pracujících v tomto měnícím se světě. A já myslím, že ve sdělení komise se tomu komise příliš nevěnovala. Já mám pocit, že se snaží dodržovat harmonogram iniciativ, které byly zmíněny v eh, sdělení. A kvantitativně i kvalitativně se lze již v tuto chvíli eh, vyjádřit o iniciativách komise a o jejím pokroku. A já eh, mám pocit, že v některých oblastech komise není dostatečně průbojná. Například pokud jde o balíček pro digitalizaci průmyslu. To je velmi důležité pro budoucnost průmyslu v Evropě. A komise Eh, tam hovořila eh, o eh, zvyšování kapacit pracujících, ovšem nebylo tam nic konkrétního, žádná konkrétní opatření. Ehm, bylo tam pouze řečeno, že je potřeba vést dialog, posílit dialog, a, ale ten Poslední balíček měl mobilizovat soukromé i veřejné investice, které by měly překročit 50 miliard euro. Ovšem Eh, konkrétní programy se tam téměř nezmiňují. Tedy není tam řečeno, co konkrétně se má eh, stát s těmito finančními prostředky. A Evropský cloud, tam se hovoří o tom, že veřejné a soukromé investice eh, šesti že je potřeba investovat 6 až 7 miliard euro Eh, bude ale potřeba také změnit eh, autorská práva eh, satelitního a televizního vysílání a je tady také neoprávněný geoblocking. Tam jsou věci, kde nás čekají změny a já doufám, že do budoucnosti se budete zasahovat o to, aby ten potenciál byl plně využit. Děkuji, paní Del Castillo. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo, za to, že jste přišel mezi nás. Před rokem komise představila program pro toto období a e, digitální jednotný trh byl zmiňován jako e, velmi důležitý projekt, jako taková vlajková loď a to právem. Vy jste řekl, že vy budete takovým kapitánem v této oblasti. A musím říci, že během těchto 18 měsíců eh, komise postupovala tak, že z toho můžeme eh, vyvodit závěr, že komise tady sice eh, reaguje a má celou řadu různých iniciativ legislativních a dalších, ale když se podíváme na tu legislativu a Eh, jak to vypadá s její realizací, tak musím říct, že nesmíme ztratit ani minutu, protože tady je alespoň 18 situací, eh, kde jsme přijali určitá rozhodnutí v těch legislativních návrzích, eh, které jsou součástí těch 16 akcí, které jste představil. A Tady to nejdůležitější je na toto upozornit. My máme samozřejmě eh, i e privacy, e-commerce, geoblocking, eh, portabilita, přenositelnost nároků a tak dále. Eh, to jsou dobré iniciativy, ale opravdu již nesmíme zmeškat ani minutu. Na konci tohoto legislativního období eh, bychom měli mít možnost říci, eh, že bude vše odveneno tak, jak je potřeba. A digitální jednotný trh, který nyní je složen z 28 izolovaných legislativ, že už tam v podstatě eh, tato rozdrobenost nebude, že vše bude jednotné. To je velmi důležité pro konkurenceschopnost evropského hospodářství. Ano, a za rok bychom měli odstranit roaming v Evropě. Ano, to je také důležité, paní Griffin. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo. Regulace v oblasti telekomunikací je naprosto zásadní. Já si myslím, že ale musíme dbát na to, aby se eh, tato legislativa soustředila na eh, spotřebitele. Čím chcete zaručit, že eh, ta telekomunikační legislativa a její revize se bude soustředit na spotřebitelská práva? Svět je stále více online a ti, kteří online nejsou, těm hrozí sociální a hospodářská exkluze, a to především v takových oblastech, jako je e help eh, nebo e-commerce. My máme ve Velké Británii takovou povinnost, že telekomunikační eh, Eh, poskytovatelé tady musí poskytnout dostatečnou eh, rychlost ve výši 10 megabit a já si myslím, že takovýto cíl bychom si měli stanovit. Musíme si uvědomit, že eh, ve Spojeném království má takovouto rychlost 40 domácností. 8 všech budov eh, ve Spojeném království zatím nemá možnost dosáhnout této rychlosti 10 megabit. To znamená, že se vás ptám, co chcete učinit proto, abychom zaručili, že všechny venkovské oblasti, nejen ve Spojeném království, ale v celé Evropě budou mít možnost využívat širokopásmového internetového připojení, tak aby měli stejné možnosti internetového připojení jako městské obyvatelstvo. 40 eh, dělníků nebo pracovníků nemá nemá dostatečné digitální dovednosti. To znamená, že se vás ptám, jak chcete eh, zajistit to, aby tyto dovednosti na jednotném digitálním trhu byly zaručeny, tak aby jak stávající pracovníci, tak mladí lidé mohli sehrát důležitou roli a získat eh, pracovní místa v digitalizovaném světě. Děkuji. Děkuji, pan Rybik. Děkuji, pane předsedo. Já si kladu otázku, jak se nám podaří co nejrychleji eh, přizpůsobit tu architekturu nového internetového eh, spojení, tak aby byla přeshraniční. Domníváte se, že se tedy eh, může využít nástroj pro propojení Evropy? Tady tedy je určitý program na e, propojení telefonních stožárů, tak abychom mohli zaručit, že technologie 5G bude dostatečně využívána. E, pokud jde o ty aukce, tak jste správně řekl, že peníze jsou zpravovány jednotlivými členskými státy. Já si myslím, že bychom měli jednotlivé ministry financí vyzvat k tomu, aby tyto peníze považovali za vlastní kapitál a aby je v podstatě splatili do Evropské investiční banky, tak aby ten rollout mohl proběhnout a aby byla zaručena eh, dostatečná infrastruktura. Evropská investiční banka, respektive Evropský investiční fond by tak mohl mohli podpořit eh, celou řadu projektů, zároveň by se ty peníze nestratily, to znamená, že to by byla taková Evropská investiční banka, která by navýšila investice a kapitál. Já si myslím, že takovýto model by mohli ministři financí akceptovat, byť eh, eh, tedy v tuto chvíli můžeme pouze odhadnout, kolik peněz by se tím získalo. Kromě toho musíme dbát na to, aby ve městech byly zaručeny kontinuální rychlosti. Já si myslím, že i v této souvislosti se můžeme podívat na to, eh, jak to vypadá se zatížením. Eh, určitě je možno eh, získat k tomu příslušné údaje. Rád bych se zeptal, jestli existují statistiky, které ukazují, v, jaké, eh, v jakých městech je zaručena kontinuální rychlost, to znamená bez zpomalování, zrychlování ve velkých městech je tedy eh, nej, je nejlíp dodržována ta kontinuální rychlost. Děkuji. Děkuji. Pan Solíňo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud se podíváme na výročí toho sdělení, tak si musíme přiznat, že to byl krok směrem vpřed, ale zároveň se musíme zamyslet nad tím, co se v průběhu toho celého roku stalo. Domnívám se, že jsme nepostupovali dopředu dostatečně rychle neprobíhala dostatečná komunikace a nedocházelo ani eh, k dostatečné mobilizaci. To bychom měli mít na paměti. Pane komisaři, vy jste právem řekl, že ti, kteří chtěli, chtějí působit na evropském trhu, by měli dodržovat naše pravidla. Zároveň ale musíme zaručit to, aby naše pravidla byla aktuální, aby byla pružná a aby je bylo možno přizpůsobit novému kontextu eh, digitálního trhu. Musíme se o to postarat, aby za námi stála veřejnost ve členských státech. Proto, proto musíme získat, dejme tomu, eh, ministry financí a také eh, provozovatele telekomunikačních sítí. V tomto kontextu Komise brzy představí druhou fázi balíčku. Je velmi důležité, abychom se postarali o eh, všestranou komunikaci na technické úrovni. Byla tu řeč o cloudu, o telekomunikacích a tak dále, ale domnívám se, že eh, se musíme na to podívat i průřezově. tak aby to eh, přineslo skutečné změny v životě našich občanů. Tolik tedy eh, moje otázky. Já se velmi těším na to, jaké dopady budou tato opatření mít. Paní Drel, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu komisaři za velmi zajímavou přednášku. Nebudu opakovat to, co již řekli kolegové přede mnou. Domnívám se, že to je těžiště naší práce, politické práce eh, v nejbližších letech. Obávám se, že trochu pokulháváme v těch technických otázkách. Mám jednu velmi konkrétní otázku. Vy jste zmínil politiku frekvencí. A nepochybně je to tak, že tady čelíme celé řadě problémů, na kterých musíme pracovat. Moje konkrétní otázka se týká toho, jak to vypadá s radiofrekvencemi, eh, které používají eh, technici. Ten problém je znám. Nicméně ve vašem návrhu, ve návrhu komise je eh, trochu upozaděn, je tam zmíněna, zmíněn pouze krátce. Je tam řeč o tom, co, jaká pravidla tady je potřeba stanovit pro konání nejrůznějších akcí. Já bych se ráda zeptala na jednu věc. My už jsme o tom tady v Evropském parlamentu diskutovali častěji. Rád bych se zeptala, jestli máte konkrétní plány, jak budeme zacházet s těmito poskytovateli služeb, které, kteří se nachází eh, v určitém eh, úzce specializovaném odvětví, ale zároveň musíme pro ně stanovit jednotná pravidla, tak aby to bylo ku prospěchu eh, spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. Paní Sander, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. V některých výborech Evropského parlamentu se nyní hovoří o tom, jak bojovat eh, proti eh, dezertifikaci eh, venkovských oblastí. Jedním z hlavních nástrojů samozřejmě je vysokorychlostní internet, který by byl na celém evropském území a především pak v těchto venkovských oblastech. Ehm, je to velice důležité, abychom mohli vyvíjet nové formy produkce, teleworkingu a tak dále. Eh, to je velice důležité pro eh, tyto venkovské oblasti. Eh, zemědělství v těchto oblastech také potřebuje vysokorychlostní internet, aby mohli pracovat. Využívá se to i pro vzdělávání na dálku, takže to téma je velice důležité. Já mám dvě otázky. Jaké řešení, abychom postupovali rychleji a jaký typ financování? Ráda bych také zmínila, pane komisaři, vy jste uh, hovořil o tom, a já s vámi naprosto souhlasím, eh, když jste hovořil o tom internetu věcí, eh, hovořil jste o těch 600 různých standardech, o čipech, které <clears throat> jsou v elektrospotřebičích, které stojí 50 euro a které by mohly stát 1 euro. Já myslím, že to je něco, co je velice pozitivní, ale musíme si dát pozor, jak budeme komunikovat o této problematice. Když eh, dnes diskutujeme s občany, tak jedna z kritik, které slyšíme, je, že Evropa se eh, příliš čourá v detailech. A mám obavu, že když uvedeme tento příklad a nevysvětlíme to dostatečně, tak zase lidé řeknou, že Evropa bude pracovat na čipech eh, elektrospotřebičů. Já s vámi naprosto souhlasím, pokud jde o tu logiku. Takže zabývejme se touto otázkou e, digitálního aspektu ale musíme dobře komunikovat, co v této oblasti Evropa dělá, pokud jde o úspory, vytváření hodnoty a musíme se snažit o to, aby to nebyl další eh, argument pro ty, kteří bojují proti Evropské unii. Uh, thank you very much. Uh, any other request for... Děkuji. Ještě nějaká další žádost o slovo? Já bych možná jen doplnil, pane komisaři. První otázka týkající se vnější hranice EU. není úplně jednoduché eh, používat to naše spektrum 700 eh, MHz. Je možné, eh, že by mohlo dojít nějaké změně ze strany zemí EU. Další, to je taková kontroverzní otázka, jaká je evropská odpověď na informaci o rostoucím negativním eh, vlivu eh, eh, Wi-Fi sítí, čím dál tím většího počtu Wi-Fi sítí na naše zdraví. A poslední otázka. Co se týče evropského, celoevropského vysokorychlostního internetu, jak to vnímáte v rámci té Evropské investiční strategie, Zda tedy je to skutečně možné v tom globálním, eh, opravdu v tom globálním měřítku. To jsou věci, které asi jsou pro naše občany zajímavé. Thank you very much for... Děkuji za všechny tyto eh, dotazy. Pokud jde o evropské eh, financování strategických investic, tak jak já to vnímám, já si myslím, že je to velice dobrý návrh. Dobré, eh, dobrá myšlenka. My potřebujeme přitáhnout eh, soukromé investice. Samozřejmě s tím jsou eh, spojena stejná rizika daňových poplatníků. My se pokusíme ty projekty učinit atraktivní i pro soukromé investice. Důležité, aby to fungovalo. A to musím říci, já jsem byl v Africe v minulém měsíci, eh, diskutovali jsme eh, s Komisí Africké unie a oni se také eh, zajímali o možnost využití stejného modelu. Takže pokud budete schopni přitáhnout soukromé investice, tak to znamená, že ten projekt bude fungovat. <clears throat> Hmm. A já samozřejmě věřím, že to možné je, že nalez, nalezneme investice eh, a i z jiných zdrojů v rámci tohoto Evropského fondu eh, pro eh, strategické investice. Pokud jde o vliv Wi-Fi, viděl jsem některé články také, ale to byly články, které nebyly založeny na nějakém vědeckém výzkumu. Jsou to spíše takové, takové fámy. Hmm. Zatím eh, nejsou eh, žádné vědecké důkazy, které by toto eh, potvrzovaly. Samozřejmě, ale je to věc, kde musíme být velice ostražití, pokud jde o úrovně emisí. To se týká i internetu věcí. Hm, nechceme zase být neustále vystaveni i mikrovlnému záření. Takže musíme využít všechny eh, možné dostupné technologie a eh, použití kabelové technologie to eh, stále zůstává variantou. Já souhlasím s vámi, že je třeba koordinovat naši činnost, diskutovat s našimi Eh, sousedy, pokud je o 700 MHz, protože některé ze sousedských zemí ještě používají 700 MHz pro vojenské účely. A to je pro nás eh, výzva, jak eh, využít tyto frekvence pro naše poskytovatele telekomunikačních eh, služeb s tím, že eh, v tom stejném pásmu je poměrně silný signál tedy od těch našich eh, sousedů. Budeme muset společně nalézt nějaké řešení. Pokud, pokud je o ty návrhy, je třeba říci, že jsme přijali již i určitá rozhodnutí, především pokud jde o eh, Evropu bez eh, roamingu. To je něco, eh, co se připravuje již tolik let. A je třeba si uvědomit, odkud jsme vycházeli před několika lety. Bylo to návrh 5 plus 5 plus 5. Pět minut na uh, uh, volání, pět sms eh, za, eh, za ceny eh, jako doma a 5 MB. Hmm, takže vycházeli jsme vlastně z nuly a nyní máme rozhodnutí na stole. Hmm. Takže ta situace se naprosto změnila v Evropské unii a ta změna bude dovršena 15. června 2017 a ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste velice intenzivně pracovali na tomto návrhu, který předložíme 15. Eh, června a který se bude týkat i eh, revize velkoobchodních podmínek. A pak je tady i eh, směrnice o bezpečnosti sítí a informací, NID. A Samozřejmě já to nemusím říkat, ale eh, parlament ITRE mm, eh, tady bude řešit rovněž eh, tato digitální témata, ochrana dát. To je také velice důležité pro tu digitální budoucnost. Pane Bony, já s vámi souhlasím, musíme si pospíšit, čas běží, všichni jsme si toho vědomi na druhou stranu musíme dát dostatečný prostor, časový prostor pro eh, demokracii, efektivní rozhodovací proces, eh, musí proběhnout tou demokratickou cestou. A mm, rovnováha mezi dobrovolným eh, přístupem, pokud jde o standardizaci a eh, ten industrializace. Eh, mnozí si stěžují na standardizaci, myslí si, že standardizace je něco špatného, mm, pokud je o využívání například otevřeného softwaru. Například, pokud my se dohodneme, hm, že se sejdeme někde, a to někde bude bez jakékoliv přesné definice, tak to znamená, že někdo půjde <clears throat> jedním směrem a jiný půjde jiným směrem a nikdy se nepotkáme. Tak jak já to vnímám, ta standardizace to je i eh, ten průsečík, to místo setkání, eh, ty otevřené standardy eh, musí zůstat otevřené, ale to neznamená, že nemůžeme používat software z otevřených zdrojů. Musíme pouze se shodnout, kde bude ten průsečík. Pokud je eh, digitální eh, identitu, my jsme o tom eh, diskutovali na té konferenci, to je věc, která je velice důležitá v rámci směrnice. Je třeba ji implementovat, není to směrnice, je to nařízení, které je třeba implementovat v celé Evropské unii a je to základem pro celou řadu digitálních služeb Eh, poskytovaných eh, soukromými subjekty. Je třeba regulatorní rámec, ano, musíme diskutovat eh, o budoucnosti pokud jde o národní regulátory, kteří musí být zcela nezávislí, což je takový ten eh, regulatorní evropský model. Hm, to je věc, o které začneme diskutovat v rámci eh, revize telekomunikační legislativy. Hm. Harmonogram pro tento rok je poměrně nabitý. Hm. Mm, můžeme říci samozřejmě, že můžeme být ještě ambicioznější. Já bych chtěl být eh, ambicioznější, ale mým cílem je mm, nepředkládat jenom eh, ty nejambicioznější návrhy na světě, eh, pokud, pokud tyto ambice není možné zrealizovat. Mm, k čemu by to bylo? Já bych chtěl dosáhnout těch konkrétních cílů a chtěl bych eh, si být jistý, že bude možné nalézt konsenzus mezi členskými státy a Evropským parlamentem. Nechci, aby někdo byl eh, na druhé straně, ale eh, pokud je o digitální tematiku, Evropský parlament je v této oblasti velice ambiciozní. Souhlasím, Castillo, eh, nesmíme ztratit eh, ani minutu, ten čas opravdu běží velice rychle. Pokud jde o strategii dovedností, eh, tu rovněž budeme navrhovat u 90, více než 90 zaměstnání potřebujeme alespoň nějaké digitální dovednosti, takže tato strategie ohledně dovedností bude hodně zaměřená eh, především na ty digitální dovednosti. Co se týče spotřebitelů hm, a to digitálního přístupu v Evropské unii, to je hm, velkou výzvou. i v těch zemích, které mají vůči postavení, pokud jde o digitální ekonomiku a e, index digitalizace společnosti, e, e, je tady samozřejmě propast mezi lidmi žijícími ve městech a na venkově. Mladší a starší části populace a je tady rozdělení mezi jednotlivými členskými státy EU a všichni musíme e, bojovat e, s tímto tématem e, přístup k internetu, dle mého názoru, to by mělo být jedno ze základních práv a nemělo by to být pouze deklaratorního charakteru, mělo by to být eh, realitou. Pokud jde o ty venkovské oblasti, musíme připravit specifická řešení, protože samozřejmě eh, je třeba posilovat konkurenceschopnost, pokud eh, ta hospodářská soutěž funguje, tak vznikají vzniká dobré prostředí pro inovace, pro investice. Takže někteří poskytovatelé služeb eh, říkají, že eh, hospodářská soutěž je příliš eh, napjatá a nemají dostatek prostředků, aby mohli investovat. <clears throat> Ale ve skutečnosti vidíme, že k inovacím dochází právě, když je vypětá hospodářská soutěž. V takovýchto případech pak Eh, ti soutěžící investují. Ale v některých oblastech, kdy eh, ta hustota zalidnění je eh, velice nízká oproti velkým městům, tak to prostředí není tak přitažlivé pro soukromé investory. A my musíme zatraktivnit to prostředí pro eh, soukromé investory, protože není to jenom o tě, tom základním právu, ale je to i, eh, to se týká i naší ekonomiky, týká se to našeho zemědělství, eh, poskytnout přístup k vysokorychlostnímu internetu i ve venkovských oblastech. Víme, že za posledních 20 let ta činnost zemědělství Eh, a využití eh, internetu eh, v zemědělství v Evropské unii výrazně vzrostlo. Před 25 lety to, se to v průměru 3,5 litrů mléka na 3,5 tuny, nyní dnes je to 8,6 tun na jeden kus. A k tomu dochází i díky internetu protože máme tedy eh, ty eh, roboty, které se využívají na dojení. Eh, a to všechno vychází tedy ze znalostí a tu produktivitu se podařilo zvednout z 3,5 tuny ročně na 8,2 tuny ročně, mléka ročně, především díky tomuto. A to je oblast zemědělství. <clears throat> lidé z Itálie vědí, že eh, internet je možné použít i k výrobě dobrého vína. Internet tedy je zdrojem eh, znalost, znalostních přístupů a je zastoupen ve všech eh, odvětvích. Takže když tady hovoříme o venkovských oblastech, o nových e, modelech e, koncesí a jak chránit ty, e, kdo chtějí investovat Například v Německu lidé znají město, eh, kde eh, se zpráva města a soukromí investoři rozhodli investovat velké částky eh, do vysokorychlostního internetu a když uskutečnili tyto investice, tak jedna další společnost, která tam byla, začala investovat také, takže tady opravdu musíme vytvářet různé, rovné podmínky pro všechny hráče a musíme vytvořit takové prostředí, které umožní chránit ty, eh, kdo se rozhodnou do toho vstoupit jako první, kdo se odhodlají k tomu prvnímu kroku. Takže tady je potřeba umožnit investice a potom je také chránit, chránit investice ve venkovských oblastech. Naším úkolem je, abychom zajistili vysokorychlostní přístup k internetu po celém kontinentu. Potom otázka, která se týká ministrů financí a těch, kteří tedy Eh, sledují peníze, to je jejich role. A pokud jde o eh, frekvence, tak já jsem si jist, že v těch zemích, kde vlády nesledují eh, pouze maximální možný výdělek a jenom částky, které jsou k dispozici, když se prodávají frekvence, takže tyto vlády, které nesledují pouze eh, tento aspekt, eh, nedělají chybu. Oni vlastně jsou prozíravější, sledují delší eh, časové období, mají konkrétní podmínky a časové lhůty pro přidělování spekter a tyto vlády potom časem získají větší příjmy, protože hospodářství bude růst rychleji díky novým technologiím, technologiím nových generací, ty budou k dispozici v těchto zemích. A v tuto chvíli e, vidíme, jak to bylo se 4 e, G, e, jaké jsou tady rozdíly mezi různými zeměmi a já doufám, že pokud jde o 5G, tak vlády si vymezí konkrétní podmínky a nebudou e, pouze sledovat ten největší možný e, zisk, který bude k dispozici okamžitě, ale budou mít dlouhodobější pohled na věc, budou to sledovat z dlouhodobějšího hlediska a z toho potom také budou více těžit. Pokud jde o pružnost, tak ano, Potřebujeme pružný přístup, pokud jde o 700 MHz. Já jsem to zmínil již na samém počátku. Členské země eh, jsou v různých situacích a v některých zemích téměř nevyužívají 700 eh, MHz eh, pásmo pro pozemní vysílání, ale v jiných zemích využívají zejména právě toto pásmo pro pozemní televizní vysílání. A jak pomoci těmto členským zemím? Ono je to samozřejmě na členských státech. A máme tady těch 700 MHz a poskytnutí tohoto telekomunikačním poskytovatelům to bude znamenat asi Mm, miliardu ročně. Členské státy obdrží tyto prostředky, jakým způsobem je vynaloží, tak to závisí na jednotlivých vládách. Tady můžete samozřejmě zvednout platy učitelům a policii, ale naše evropská pravidla umožňují eh, pomoci eh, také eh, tradičním uh, uživatelům uh, vysílání, ale uh, tady samozřejmě se musí vycházet z regulace Evropské unie. Ale je to na členských státech. Ty, ty, ty musí pomoci těm, kteří budou v problémech ve chvíli, až budou muset uh, vlastně změnit ty své aktivity a e, místo 700 MHz využívat nižší e, frekvenční pásmo. A členské státy, podle toho, jak já to vnímám, a e, tedy takto budou muset podpořit tyto osoby, nebo jsou k tomu rozhodnuty. Evropská unie možná příliš pozornosti věnuje detailům Já si nemyslím, že standardizace se týká pouze detailů. To eh, je velmi, eh, tady je velmi důležité, abychom se společně eh, setkali na tom konkrétním místě, tak jak jsem to tady zmiňoval. Musíme se společně dobrat toho jednoho místa a kdybychom tady neměli normy a standardy, tak bychom se vlastně, tak by se ty naše cesty neprotěly a, a tady se zmiňovala také interoperabilita, Eh, digitální identita a pokud nebudeme schopni eh, dohodnout se na konkrétních standardech, tak nebudeme schopni spolu vzájemně komunikovat, nebudeme schopni eh, vzájemně si uznávat tu naši identitu a pokud jde o digitální identitu, tak eh, my už tady máme k tomu příslušnou evropskou legislativu, ale eh, to je pouze v této oblasti a v mnoha jiných oblastech tam to není, neexistuje, tam ty standardy nemáme. A to je vše, děkuji vám za dotazy. Dobře, eh, a teď už nám zbývají pouze tři minuty do konce naší schůze, vidíte? Já mohu klidně pokračovat. Dobře, velice vám děkujeme. Děkuji pane komisaři. A přejeme si s vámi samozřejmě i do budoucna zůstat, eh, zůstat v kontaktu. Eh, chceme eh, s vámi tady jednat hm, jako s místo předsedou komise, který je zodpovědný za jednotný digitální trh, protože ta nadcházející legislativa se také bude postupovat Evropskému parlamentu, takže ono je to naprosto nezbytné samozřejmě s vámi ten kontakt udržovat. Ještě jednou vám děkujeme za to, že jste přišel mezi nás. A nyní, vážení kolegové, dámy a pánové, končím naši schůzi, uvidíme se zítra v 10 hodin až na koordinátory, kteří se uvidí tady již v 9 hodin, ale my ostatní v 10 hodin budeme hlasovat. Prosím, vemte si sebou hlasovací karty. Bude se hlasovat v 10 hodin. Děkuji. Děkuji. My jsme eh, vždy dobře spolupracovali eh, s výborem ITRE a já se velmi těším na plodnou spolupráci i v budoucnosti. Děkuji. Very good discussion. Fortunately...